wir haben ein strammes Programm. Máme velice naplněný program dnes odpoledne a já bych vás zde velice rád zde v Evropském parlamentu přivítal. Dnešní slyšení Právo na život je také přenášeno po internetu, takže ho mohou na internetu sledovat lidé, kteří se přihláší na webové stránky Evropského parlamentu a jako první bych chtěla zde přivítat iniciátory a zastupuje je paní Anne Marie Peret. Srdečně vás vítám. a zcela na začátek bych vám chtěla, chtěl poblahopřát, že jste během tak krátké doby dokázali naspírat 1,9 milionů podpisů. To je opravdu výtečný výkon. Je to iniciativa, která vznikla pravděpodobně privátně. Skutečně naspírat 1,9 milionů podpisů, to je obrovské číslo. Rád bych zde přivítal také Maroše Ševčoviče, místo předsedu Evropské komise a chtěl bych panu Ševčevičovi poděkovat, protože on byl první, který během svého slyšení, tehdy, když začínal funkční období, on tehdy dal jasně najevo, že chce, aby přístup k Evropské občanské iniciativě byl co možná nejméně komplikovaný a také chtěl, aby tam byl přístup po internetu k této iniciativě. My v parlamentu jsme se tomu zde věnovali ve výboru pro ústavní otázky a myslím si, že v současné době je skutečně smysluplné, aby bylo možné schromažďovat ty podpisy online, protože v opačném případě by pravděpodobně nebylo vůbec možné dosáhnout potřebného počtu. Dnes jsme zde, abychom vyslechli tuto iniciativu právo na vodu, která je zde přítomna zastoupena celou řadou zástupců. My, jakožto Evropský parlament, já hovořím za tedy naši instituci, výbor, který je příslušný pro toto slyšení, je výbor ENVY, výbor pro zdraví a bezpečnost potravin. A, a mimo to je zde i výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a též petiční výbor. A dnes, tak jak to známe ze slyšení komisařů, budeme mít dobu rozdělenou do časových slotů. Já jsem již řekl, když jsem jmenoval to číslo, že do dnešního dne by bylo nashromážděno 1,9 milionů popisů a za platné bylo pro, eh, prohlášeno 1 milion 659 tisíc a já jsem hrdý na to, že v mé zemi bylo nasbíráno asi 1,2 milionu podpisů. A já musím říci, že jsem málo kdy zažil takovou skutečnost, že by bylo usnesení určitého, k určitému tématu, například v regionálních eh, sněmovnách, že by bylo takové usnesení, kde všechny strany se rozhodly podpořit takovou tu iniciativu a přesně tento případ byl u mě v regionu severozápadu. A já jsem přesvědčen, že tento den vejde do dějin přímé evropské demokracie, dnešní den. I hned tedy začneme se sličením. Nejdříve bude mít slovo pan místo předseda komise, dále zástupce výboru petičního pan Hefner, který je současně zpravodajem pro Evropskou občanskou iniciativu, respektive byl zpravodajem pro tuto iniciativu ve výboru pro ústavní záležitosti pak nám Anemarie Peret iniciativu představí a pak zahájíme vlastní slyšení, které jsme rozdělili do tří částí. První část eh, zajišť, eh, zajištění přístup k vodě, druhá kolo globální přístup k vodě a třetí eh, blok se nazývá neliberalizace vodohospodářských služeb. Pak budou Eh, následovat otázky, kolo otázek a odpovědí. Já vás prosím dodržujte dobu dvou minut, aby se dostal ke slovu každý. A pak na závěr budeme mít ještě postup ke HDI, tak jak ho máme na plenárním zasedání, což znamená, že ti, kteří se ještě nemohli přihlásit o slovo, budou nakonec mít možnost také položit otázku. Já tedy nejdříve udělím slovo představiteli výboru, který nás krátce uvede do tématu a pak eh, budeme mít tedy otázky a odpovědi. Nejdříve budete hovořit za útvary komise, protože s komisí jsme neustále spolupracovali. Bylo to generální ředitelství IMPOL, výbor pro petice, pro rozvoj a také výbor pro vnitřní trh. A rovněž jsme spolupracovali s generálním ředitelstvím pro komunikaci a také pro bezpečnostní služby Sáloví pracovníci často se na ně zapomíná, takže já všem děkuji, že tu skutečně to, pomohli uskutečnit tuto akci. Já jsem tedy velice zvědavý, nyní eh, již tedy přestanu hovořit a začnu poslouchat, protože my jsme zde proto, abychom vám naslouchali, vyslechli si to, co nám chcete sdělit. Nejdříve bude mít slovo komise, potom pan Hefner a pak samotní zástupci iniciativy. Eh, vidím, že Máme se skutečně velký počet zájemců, návštěvníků. Je vidět, že byl velký zájem o to eh, účastnit se prvního veřejného slyšení, který se týká první úspěšné občanské iniciativy. Já se velice těším na, ty, na tu společnou dobu, kterou tady strávíme, na ty tři a půl hodiny. Takže já předám slovo Marošovi Ševčovičovi, panu místopředsedovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji. Matyasi, eh, nejprve bych chtěl zdůraznit, eh, jak jsem šťastný, že toto zasedání se koná dnes v Evropském parlamentu. Můžu říct, že ten pohled na vás z mého místa je velice působivý. Málo kdy se stává, aby zasedací sál byl tak plný lidí s takovým zájmem a pozitivní energií a s takovým zápalem, který jste přinesli do tohoto sálu. Já vím, o čem mluvím, protože už jsme strávili strávili celé ráno s organizačním výborem a těm bych chtěl mimochodem eh, poblahopřát a poděkovat za skvělou práci, za to, že eh, umožnili eh, dnešní den. Dva roky poté, co Evropská občanská iniciativa vstoupila, do platnost, vstoupila v platnost, máme tu první iniciativu, která splnila velice náročné požadavky, což samozřejmě motivovalo občany. Iniciativa oslovila téměř 1,7 milionů občanů, což bylo možné dostupné v 13 členských státech. Myslím si, že tato čísla jsou úctyhodná a proto e, gratuluji organizátorům k tomuto výsledku a k jejich úsilí. Myslím si, že vaše přítomnost tady a podpora občanů zcela jasně e, ukazují, že e, tento instrument účastnické demokracie, tyto iniciativy fungují, že lidé mají zájem o Evropskou unii, že chtějí mít přímou možnost komunikovat s evropskými institucemi eh, ohledně toho, co by měla EU projednávat, eh, jak by měla sestavovat svůj program a proto mám velkou radost, že eh, dnes můžeme vést debatu o iniciativě právo na vodu. Jak víte, od 1. dubna 2012 zaregistrovala komise celkem 22 takových iniciativ. A e, už jsme měli trošku obavy. E, my jsme spolupracovali na tom nařízení s panem Hefnerem a tehdy jsme se obávali e, mimo jiné toho, že těch, tyto iniciativy se budou zneužívat, že budou požadovat témata, která nejsou příliš eh, blízko srdcem občanů. Ale je dobře, že jsme se pletli. Eh, zdá se, že občané přišli s návrhem, který se týká životních prostředí, médií, telekomunikací, občanských práv, školství a tak dále, což jsou všechno velice praktická témata, eh, která leží na srdci evropským občanům. Právo na vodu je první iniciativa, která splnila všechna kritéria. Víme ještě o dvou dalších iniciativách, které tvrdí, že se sbírali přes milion podpisů a já bych chtěl poděkovat organizátorům také za to, že se nezastavili na tom jednom milionu. My víme, že to je vysoký požadavek. Nicméně eh, jim se podařilo občany opravdu zmobilizovat, eh, zahájit politickou debatu o velice důležitých tématech a každý takovýto pozitivní krok ze strany občanů eh, se samozřejmě dočká reakce zástupců v národních parlamentech i v Evropském parlamentu, jak je nyní tomu tak v případě iniciativy e, právo na vodu. E, jak jsem říkal už dnes ráno, e, diskutovali jsme o určitých překážkách, které organizátoři museli překonat Spolupracovali jsme s Evropským parlamentem, e, někteří, některé z nich jsme pocítili už při přípravě toho nařízení a některé nás překvapily na samém začátku, jako e, online systém sbírání podpisů, e, rovnováha mezi ochranou osobních údajů a uživatelskou přívětivostí a domnívám se, že jsme se lecos přiučili z čehož potom budeme těžit, až v roce 2015 budeme tuto iniciativu eh, revidovat, aby byla ještě přístupnější uživatelům. Takže e, závěrem bych vás všechny chtěl ujistit, e, jak Evropský parlament, tak e, samozřejmě organizátory a občany, kteří tuto iniciativu podpořili, že komise bude věnovat nejvyšší možnou pozornost vaší iniciativě všechna generální ředitelství, která mají na starost oblasti, do nichž tato iniciativa spadá, eh, jsou dnes přítomní a eh, dnes odpoledne tu máme tři vysoce postavené úředníky z Evropské eh, komise, kteří vám poskytnou své předběžné reakce a budou odpovídat na otázky. A my všichni víme že po dnešním ránu, že e, komise e, se bude snažit přispět co nejlepšími odpovědi, odpověďmi do 28. března, jak po nás žádá nařízení. Takže ještě jednou gratuluji a e, děkuji, že jste jasně ukázali, že tento nástroj funguje, že občané nyní mají v rukou nástroj, e, který jim umožňuje přímo se zapojovat do e, agendy Evropské unie a moc krát děkuji a těším se. Děkuji za pozornost. Dalším řečníkem je Gerald Hefner za petiční výbor, který byl také zpravodajem pro Evropskou občanskou iniciativu. Prosím. Takže já přejdu do Němčiny. Děkuji vám, pane předsedo. Já vás, milí přítomní, velice vítám. Jsem naprosto ohromen tím, v jakém velkém počtu jste se dostavili. Dokonce tento obrovský sál, který máme, nestačil. Tady lidé stojí opřeni o okna, to říkám těm, kteří to nemohou na webu vidět. Dnes je skutečně milník. Je, máme tady milník v historii Evropské unie a ještě speciálně v historii evropské demokracie. Neboť běžné je, že občané a občanky vidí a doslýchají se o tom, co se v Bruselu o nich rozhoduje a oni jsou pak ti, kteří to musí dodržovat nebo provádět. A nyní my to vlastně celé přepínáme, tu situaci přehodíme. Matěja Skrote říkal před chvílí, že přestane mluvit, začne naslouchat, protože my většinou pracujeme v tom modu, kdy mluvíme a ne nasloucháme. A najednou my tady nasloucháme občanům, kteří nám dělají návrhy, nám, parlamentu a komise, návrhy na to, jak udělat lepší legislativu v tak zásadní otázce, jako je ta, které se věnuje. To je zásadní krok na dlouhé cestě Evropy, států a vlád k Evropě občanů. Chtěl bych poděkovat iniciátorům a blahopřát iniciátorům této iniciativy. A chci říci, že za těmi, kteří dnes zde sedí v sále, za nimi stojí 1,9 milionů jiných dalších občanů, kteří nyní směřují svá očekávání vůči nám a doufají, že zohledníme v plném víře jejich přání. A ta otázka je zásadní otázka, která bude čím dál tím důležitější pro většinu lidí na celé země kouli. Ba, voda je zásadní pro život. Bez vody život není možný. A proto se tady neustále vyhrocuje otázka, komu patří voda, kdo upravuje přístup k vodě a jak můžeme zajistit, aby všichni měli stejný, rovný přístup k vodě. A ta iniciativa zde se soustředí na základní věc. Voda je lidské právo. Není možné vodu privatizovat, voda by měla zůstat ve veřejných rukou. Eh, o tom tedy budeme dnes s vaší iniciativou diskutovat, budeme klást otázky, budeme vám naslouchat a vaše iniciativa představí svůj názor na tuto věc. Já jsem velice napět, protože je to poprvé, kdy tady máme slyšení Evropské občanské iniciativy, ale jistě to nebude poslední takové slyšení. Toto slyšení se koná před odborným výborem a také před petičním výborem, tak, aby jsme si zajistili to, že poslanci a Evropská komise budou mít eh, dobré odborné zdalosti a také, abychom si zajistili zajistili to, že ten výbor, který zde v parlamentu má největší zkušenosti s žádostmi občanů, byl rovněž u toho a to je právě výbor petiční. Já děkuji všem, kteří eh, se podělili na této akci. Je to nařízení o Evropské občanské iniciativě a děkuji všem, tedy iniciátorům iniciativy Právo na život, za to, že tedy pomohli uskutečnit tuto akci a já doufám, že se nám v co největší míře podaří výjít vašim přáním vstříc. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Hefnerovi a jako další má slovo Anne Marie Peret. Anne Marie je předsedkyně občanského výboru a nyní bude tedy, eh, dostane prostor pro prezentaci, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Grote. Já jsem předsedkyně, která je pod velkým dojmem, protože na mě opravdu velmi působí to, že zde vidím opravdu velmi plný sál a to svědčí o tom, že jsme měli pravdu, že jsme právem vznesli otázku a požadavek pro tuto první Evropskou občanskou iniciativu otázku práva na přístupu k čisté vodě a hygieně a že jsme to tedy označili za základní právo. Na úvod pár slov. Řeknu vám, jakým způsobem jsme se organizovali, protože ta občanská iniciativa byla tedy původně iniciativou naší evropské odborové federace veřejných služeb, ale nebyli jsme sami v této bitvě a nevládní organizace, celá řada nevládních organizací se k nám připojila, například European Anti-Poverty Network, European Environmental Bureau, European Public Health Alliance and uh, European Women for Common Future. Také jsme čerpali z aktivní podpory Evropského svazu, Evropské konfederace odborových svazů a také z ISP, Internacionály veřejných služeb, o kterém bude hovořit Rosa Paranelli, generální tajemnice této organizace. Myslím si, že v podstatě všichni zde víte, co to je, ta Evropská občanská iniciativa. Připomněl to také můj předřečník, nebo tedy všichni předřečníci. Chci jenom říci, že jsme dosáhli téměř 1 eh, milionu 900 tisíc podpisů. Asi za 8 měsíců jsme překročili milion. Po 8 měsících tedy jsme překročili milion, takže ano, je to tak, eh, jsme na to hrdí. Když si uvědomíme, kolik je ale obyvatel v celé Evropské unii, v těch 28 členských státech, tak to není zase nějaké převratné číslo, ale byla to opravdu první iniciativa a nám se podařilo zmobilizovat téměř 2 miliony lidí a není to nic jednoduchého. Musím vás ujistit, že jsme potřebovali spojence, silné spojence v této záležitosti a že jsme se museli tedy spolehnout nejen na novou odborářskou tedy podporu, ale také na podporu občanské společnosti v Evropské unii. A tato podpora občanské společnosti nám nechyběla. Když se zahajuje nějaká evropská občanská iniciativa, tak se to dělá za jedním účelem, a sice zařadit nějakou otázku na pořad jednání Evropské komise s cílem eh, dospět k legislativnímu návrhu. A o tom jsme diskutovali dnes dopoledne s panem Ševčovičem v rámci výměny názorů s komisí a také nyní s vámi díky tomuto veřejnému slyšení, které uspořádalo který uspořádal Evropský parlament. Proč jsme se vybrali vodu? Pan Hefner to velmi dobře připomněl. Voda je nezbytná pro jakýkoliv život, ale víme, že bohužel kvůli lidské činnosti je právě činnost této oblasti nejvíce ohrožena. Takže šlo o to vyřešit nejen technické aspekty, pokud jde o zprávu vodních zdrojů a zajištění přístupu k vodě, ale šlo také o otázku práva, jak zajistit všem tedy přístup k pitné vodě a hygieně. Krize, která bohužel i nadále pokračuje, prodluž, prohlubuje rozdíly v Evropě i v tomto specifickém odvětví. Jak tedy postupovat i přes krizi a její dopady? Já se pokusím na úvod eh, přednést takovou obecnou prezentaci a poté na mě navážou další řečníci, kteří se vyjádří k těm třem kapitolám, o kterých se zmínil pan předseda Grote. Nejdřív tedy stručně připomenu důvody, které nás vedly k zahájení této iniciativy. Teď máme tedy přes 1 milion 600 tisíc podpisů. Bohužel nedosáhneme 2 milionů, protože teď už je tedy ta podpisová akce ukončena, nicméně debaty ukončeny nejsou, naopak právě zahajujeme rozpravu s komisí a s parlamentem. Poté se tedy vrátíme k dalším krokům, které budou následovat po tomto tedy prvním cvičení participativní demokracie, protože naším cílem je dosáhnout toho, aby byla přijata závazná právní ustanovení pro efektivní uplatňování těchto základních práv, jakým je tedy přístup k čisté vodě a hygieně. Výchozím bodem našeho jednání bylo to, že v rámci naší Evropské odborářské federace v oblasti veřejných služeb také po dohodě s nevládními organizacemi. Už velmi dlouho uvažujeme o otázce uznání práva na vodu jako základního práva. Možnost uspořádat evropské občanské iniciativy podle článku 11 Lisabonské smlouvy a také rezoluce OSN z roku 2010, kde se voda a hygiena uznávají jako lidská práva, to byly právě výchozí body pro naše jednání. Připadalo nám, že je zásadní zahájit nějakou akci na úrovni celé Evropské unie, aby se voda vyloučila z vnitřního trhu a abychom šli nad rámec rámcové směrnice o vodě z roku 2000, která už uznávala, a já nyní tedy cituji, že voda není obchodní nebo tedy tržní zboží jako ostatní zboží, ale je to naopak bohatství, které musíme chránit eh, a bránit jako takové. V rámci revize směrnice, směrnice o koncesích eh, komisaři Barně a Potočník společně připomněli, že veřejné a státní orgány eh, mají právo rozhodnout, pokud jde o organizaci vodohospodářských služeb a že komise rozhodně nechce nikomu vnucovat privatizaci vodohospodářských služeb. Připomínáme tedy, že právo na přístup k čisté vodě a hygieně to je základní právo a proto je důležité, aby veřejné orgány skutečně tyto služby kontrolovaly a aby občané mohli využívat eh, rozumných tarifů k tomu, aby tímto způsobem byly uspokojeny jejich základní potřeby a ne, aby se zde řešilo odměňování akcionářů nadnárodních společností. Příliš mnoho evropských občanů je zatím vyloučeno ze zásobování pitnou vodou. I když nemáme přesné údaje, tak odhadujeme, že téměř milion osob nemá přístup k pitné vodě a 8 milionů nemá kvalitní vodu. Není jim dodávána kvalitní voda. Pokud převáží tržní logika, tak eh, nikdo nebude váhat eh, přerušit dodávky vody rodinám, které jsou nejvíce postiženy chudobou. To, že krize přetrvává, znamená, že se neustále prohlubují rozdíly a dodávání těchto služeb, těchto základních služeb je čím dál problematičtější. My si myslíme, že dodávky vody by neměly podléhat pravidlům vnitř, vnitřního trhu a že vodohospodářské služby by neměly být liberalizovány. To jsou dvě témata, na která naváží mi kolegové. My si myslíme, že dodávky vody a přístup k hygieně, že tedy tyto služby by neměly být liberalizovány. Stručně připomenu naše požadavky na úrovni Evropské unie a potom také na světové úrovni. Instituce Evropské unie a členské státy musí dbát na to, aby všichni občané, všichni obyvatele této unie měli právo na vodu a hygienu. Když hovořím o vodě, tak samozřejmě mám na mysli kvalitní vodu, vodu pitnou. A to se musí projevit přijetím závazné legislativy pro efektivní uplatňování a naplňování lidského práva na přístup k čisté vodě a hygieně, jak je to, to právo definováno v rezoluci OSN z července 2010. Já jsem dnes ráno hovořila o takzvané salámové taktice. To jsou často nástroje, které využívá vnitřní trh a konkurence. A tyto techniky roztříštění a fragmentace nemohou být v žádném případě použity u vodohospodářských služeb, protože voda je zdroj, která musí být eh, nahlížena jako celek. Vodní cyklus existoval v Evropské unii ještě před vnitřním trhem nebo před římskou smlouvou a my musíme k tomu přizpůsobit svou legislativu. Musíme uplatňovat přístup, a to je vyloženě klíčový bod naší občanské iniciativy, přístup, který bude založen spíše na právech než na trhu. A to je mandát, který nám svěřili naše občané, evropští občané, prostřednictvím této Evropské občanské iniciativy o právu na vodu. Pokud jde o uplatňování tohoto práva, tak je důležité, aby tato služba byla poskytována na úrovni, která je nejblíže občanům. Liberalizace by dala výhodu nadnárodním společnostem ze soukromého sektoru na úkor obcí, měst a dalších aktérů, kteří chtějí postupovat ekologicky a na základě participativní logiky. Teď jsem vlastně združila dvě věci a teď přistoupím k poslednímu bodu, co chceme tedy na světové úrovni. My si myslíme, že Evropská unie, když bude uplatňovat toto základní právo na přístup k čisté vodě a hygieně, je důležité, aby tedy byla na špici v tomto boji, aby tyto kolektivní statky byly takto uznány na celosvětové úrovni. Je nutné, aby Evropská unie zvýšila své úsilí vůči ostatním zemím světa, aby se toto právo stalo skutečně univerzálním právem. Je potřeba podporovat mezinárodní spolupráci na základě nelukrativních principů, na základě solidárního přístupu, pokud jde o poskytovatele těchto služeb a veřejné orgány. Je třeba využívat také partnerství mezi veřejným a veřejným sektorem, nebo také mezi různými veřejnými poskytovateli, aby se neustále zlepšovala kvalita těchto služeb. A to je z mé strany vše k prezentaci Evropské občanské iniciativy a já vám děkuji za pozornost. C'est petit comme ça. C'est pour ça que deux Vielen Dank. Děkuji mnohokrát paní Peret. Paní Peret, byste nás tedy uvedla do tématu, tedy do prvního tematického bloku a nyní bude mít slovo pět kolegů a kolegyň. Budeme postupovat podle pořadí frakcí. Jako první je to Richard Zéber, který u nás se vždy věnuje tématu vody. Má dvě minuty a prosím ho, aby, je, ho, aby je dodržel. Děkuji, pane předsedo, i ze své strany bych chtěl srdečně poblahopřát organizátorům této první evropské občanské iniciativy. Blahopřeji jim za ten skvělý úspěch, kterého dosáhli. Chtěl bych předeslat, že jsem předseda mezi skupiny Voda v Evropském parlamentu a velice intenzivně se tomuto tématu věnujeme na té interskupině. Díváme se na to z různých pohledů, z ekonomického pohledu a také samozřejmě z pohledu kvality vody. Mám několik otázek a možná bych eh, nejdříve nadnesl několik myšlenek. Podle mého názoru za prvé to uznání vody jakožto lidského práva máme již pomocí OSN. Pokud vím, tak každý Evropan, každá Evropanka jsou světovými občany, občany, takže toto základní právo máme již v chartě OSN. V protokolu číslo dvě 9, článek 1 a protokol číslo 26 k Lisabonské smlouvě máme rovněž ten aspekt toho, že je nutné jak si dodat tu vodu a že voda je eh, jednou ze služeb v obecném ekonomickém zájmu. V členských zemích máme velké rozdíly, co se týče organizace dodávek vody a dále zde máme zásadu, že smlouva Evropské unie nesmí zasahovat do Eh, uspořádání majetkového v členských státech. Paní Pere, já jsem z toho, co jste řekla, tak trochu vyslechla, Vyslechla, že eh, tam padaly hm, pojmy liberalizace a privatizace. A já někdy mám pocit, že pomocí těchto pojmů se občas provozuje takový určitý typ politiky. Já si myslím, že z tématu voda bychom to měli vypustit, protože podle mě jde o to, aby každý občan Evropské unie měl skutečný přístup k vysoce kvalitní pitné vodě. Jak si to členské státy potom konkrétně zorganizují, to je prostě v jejich, to bychom měli ponechat v jejich Eh, národní kompetenci. Já pocházím ze země, kde voda je ve veřejném sektoru a máme spokojenost ve výši než 90%, takže já jsem vždy zastával veřejný model, ale na druhou stranu bychom měli respektovat rozdíly mezi členskými státy a snažit se tedy zůstat v rámci toho, co nám předepisují smlouvy. Děkuji, děkuji za drž- dodržení dvou minut. Jo, Leinen. Ano, já tady zase politickou skupinu socialistů, demokratů a, a demokratů v parlamentu chci také velice poblahopřát organizátorům Evropské iniciativy. Myslím si, že to bylo, že jste zvolili výborné téma, že se vám to naprosto povedlo a že je výborné, že jste zvolili takovéto téma právě nyní na začátku eh, evropských iniciativ. Pak zde máme reakci pana komisáře Barniera, který potom v rámci směrnice o koncesích vodu vyjmul z oblasti působnosti a pak zde máme tedy e, slyšení v Evropském parlamentu, což je tedy sněmovna evropských občanů a já jsem rád, že v budoucnu si vždy budeme sem zvát organizátory evropských iniciativ. E, e, já tady vidím, že je zde evropské hnutí, často se hovoří o evropském hnutí, já se ptám, kde vlastně je. A tady vidím, že pomocí například takovéto evropské iniciativy vzniká evropské hnutí jaksi ze zdola a že je to příležitost pro to, jak eh, trochu odstranit tu euroskepsy, protože lidé zjišťují, že skutečně mohou něco nastartovat, s něčím pohnout. Dobře víme, že tedy máme toto téma zde, a, ale víme, že není to ošetřeno úplně dobře. Právě ta voda, já eh, bydlím nedaleko Francie a Lucemburská a právě co se týče eh, vody a přezraničního aspektu, tak to skutečně není dodrženo dobře. Eh, máme také velké mrhání s vodou. Chceme mít Evropu, která bude eh, zacházet s zdroji efektivně, ale mnoho vody se mrhá splítvá se vodou například v zemědělství, ale i také v dalších oblastech, i v průmyslu. Takže já si myslím, že tomuto by se Evropa také mohla věnovat a je třeba integrovat vodu do ostatních politik. A v neposlední řadě pro nás sociální demokraty není voda běžným zbožím. Je to potravina číslo jedna. A tato potravina musí spadat do odpovědnosti veřejného sektoru a nesmí být v rukou privátních profitérů. Děkuji a jako další Chris Davis na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ze Spojeného království a e, myslím si, že e, dodávka, kvalitní, dodávka pitné vody e, je téměř univerzálně velmi kvalitní. Náš kanalizační systém potřebuje sice investice, nicméně patří k nejlepším v Evropě. Přesto dodávka vod i kanalizace byly před 25 lety zprivatizovány. Já jsem liberální demokrat a byl jsem proti této privatizaci. Byl jsem naprosto spokojený s tím, jak to fungovalo investovalo za veřejného sektoru. Nicméně bylo těžké najít investice na tou renovaci, která byla potřeba. Takže proto byl zřízen nový systém a nyní tady máme soukromé vodohospodářské společnosti, které jsou ale striktně kontrolovány veřejným regulačním orgánem, který chrání veřejné zájmy. A ten může nutit tyto firmy, aby e, investovali, e, může limitovat jejich zisky, pokud k těm investicím nedojde, může trvat na dodržování standardů kvality a chránit ty, eh, jejich dodávka vody může být odříznuta. Je nicméně dodávka vody drahá. Je drahé eh, čistit řeky, je drahé poskytovat eh, kvalitní vodu. Na, na to musí někdo zaplatit. A to jsou uživatelé, to jsou spotřebitelé. A my musíme zajistit, aby dodávka vody byla poskytována co nejefektivněji ale z mé zkušenosti ze Spojeného království je zcela možné e, toto provádět e, ve, v soukromém sektoru, pokud je regulován tak, aby neodporoval veřejnému zájmu. A Samozřejmě, pokud jsou tedy chráněny zájmy všech zainteresovaných stran. Děkuji. Nyní e, Bas Eichhout jménem Zelených. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych nejprve chtěl poblahopřát jménem Zelených za tuto velice úspěšnou iniciativu. Myslím si, že se tu ukazuje, jak je toto téma důležité. Samozřejmě i pro nás Zelené je důležité a proto můžeme všichni oslavit tento velký okamžik evropské demokracie. To můžeme nicméně, konečná otázka na komisi zní, eh, co budeme dělat, kromě toho, že budeme oslavovat úspěch eh, této iniciativy. A tady si musím přiznat, že odpověď pana Ševčoviče je taková Eh, poněkud odrazující. Eh, tady je několik klíčových aspektů, které lidé chtějí. Chtějí odpovědi. Eh, samozřejmě je hezké, že je to velký den evropské demokracie, nicméně my potřebujeme obsah. Co to znamená? Právě tak se ptám pana Zebra. Ten říká, že souhlasí s tím, že voda je lidské právo, nicméně podle něj je to problém členských států. Tak je to buď a nebo. Jestliže je to lidské právo, tak s tím Evropská unie musí něco dělat. A komise zatím nic nic nedělá takový příklad. Co návrh Evropské unie pro klimatický balíček do roku 2030? Co břidličné plyny? Tady komise nedělá nic. Pokud tu má něco značný dopad na využívání a kvalitu vody, tak jsou to břidličné plyny. Nicméně komise odmítá eh, jaké, jakékoliv akce v tomto směru. Pokud máte opravdu pocit, že voda je lidská právo a eh, důležité téma a že každý má nárok na čistou vodu, tak s tím musíte něco udělat. A pokud jde o privatizaci vody, tak to oficiálně zatím ještě ještě není politikou komise, eh, jak tady říká pan Ševčevič. Nicméně, eh, když se podíváte na eh, trojku a na memorandum, memorandum porozumění mezi trojkou a Portugalskem, tak nic takového tam není. Ale když si pak přečtete zprávu o pokroku, tak komise jakožto část trojky žádá další privatizaci v sektoru v Portugalsku. Takže v trojce komise stále ještě razí privatizaci. Takže pokud jde o lidské právo, tak bychom měli začít jednat. A já předpokládám, že v druhém kole e, otázek a odpovědí bude komise konkrétnější a řekne také něco k obsahu místo těch oslavných řečí. Děkuji a na řadě je Alda Souza e, za GUE. Dobré odpoledne všem. Jménem mé frakce GUNGL bych chtěla pozdravit všechny, kteří navrhli tuto iniciativu, kteří za ní bojovali, kteří ji pomohli organizovat. Děkuji skutečně všem, kteří umožnili to, že ta iniciativa se zrealizovala, která je skutečně velmi důležité. Naše skupina naprosto souhlasí se všemi požadavkami, požadavky této evropské iniciativy. Eh, voda a hygiena, to je základní lidské právo a mělo by být zajištěno. Není možné se k tomu přistupovat jakožto ke zboží. Není to zboží a tak to prostě je. Není to typický, žádný typický druh, specifický druh zboží, není to zboží. Nesmí se privatizovat mých rukou. Žádná privatizace nemůže zajistit přístup k vodě všem. Eh, to, co řekl kolega Seber, totiž že není možné, abychom se vměšovali do rozhodnutí členských států. Já nevím, já bych chtěla tady připomenout, a on to taky udělal svým způsobem kolega Bas Eichholt, že trojka, že tady Evropská unie, Mezinárodní měnový fond a e, Evropská centrální banka zasuhují v celé řadě členských států zavádí tam brutální politiky úspor, které vedou k tomu, že občané, že již existují občané, kteří nemají přístup k vodě v mé zemi, v Portugalsku, tak tomu je. Ta eh, nejaktuální čísla z Řecka například máme, že minulý rok v Aténách atenská společnost pro vodu eh, zjistila, že musela odpojit od vody 22 tisíc domácností, protože nebyli schopni eh, zaplatit účet za vodu a teprve te, pouze 6 tisíc domácností znovu připojila. Takže tak to může vypadat situace. Je důležité tedy, aby se skoncovala s politikou trojky, s politikou úspor, která vede k tomu, že eh, evropští občané chudnou, Není tedy, protože v opačném případě právo na vodu bude jak, pouze jakýmsi platonickým přáním a nebude mít odraz v konkrétní realitě. Děkuji. Děkuji. Tím jsme dospěli ke konci prvního kola k tomuto bloku. A nyní má slovo na 10 minut výbor občanů tak, aby zodpověděl na otázky, které zde padly. Prosím, paní Peret. Děkuji, pane předsedo. Pokud souhlasíte, tak já bych dala také slovo těm, kteří jsou členy výboru, abych neodpovídala jen sama za sebe, protože oni určitě také k tomu mají co říci. Jen abych uvedla tu debatu, tak eh, chci říci, že jasné, že toto základní právo na vodu nemůže zůstat jen zbožným přáním a musí se nějak konkretizovat. My jsme to dnes dopoledne jednoduše připomněli panu komisaři Ševčovičovi. Řekli jsme, že možná jsme tedy utopisté, ale chceme od komise pouze to, aby se znovu podívala na svou legislativu, protože v rámci jiných směrnic o vodě se udělalo pár věcí. Ty kroky jdou správných, správným směrem, ale úplně nás neuspokojují, protože naší hlavní prioritou je voda jako základní právo a to musí být obsaženo v nové legislativě, která by byla takovou eh, zastřešující legislativou, pod kterou by se združily již existující směrnice. A teď pokud dovolíte, tak dám slovo Anneli Norčra, která je ze Švédska a která sama je také členkou občanského výboru. Prosím, Anneli. Jo, tak for Děkuji. Často eh, si namlouváme, že eh, jde pouze o nové členské státy v Evropské unii, že pouze ty eh, mají problémy s vodou. Nicméně já chci prohlásit, že přístup k sladké vodě je ohrožen i v zemích, které se považují za velmi vyspělé. Například u nás ve Švédsku eh, je celá řada eh, oblastí, kde se hroutí infrastruktura, když máme záplavy. záplavy. A eh, Říká se, že záplavy jsou fenoménem, na který si musíme zvyknout vlivem klimatických změn. A to je výsledek toho, že mnohých švédských ob, mnoho švédských obcí celou řadu let neinvestovalo do svých eh, přenosových sítí ne, jak do opravy starých, tak do eh, vybudování eh, nových potrubních sítí. Takže chci pouze prohlásit, že ta hrozba je podstatně větší, než si veřejnost představuje předpoklady pro to, abychom v budoucnu měli udržitelnou vodohospodářskou situaci a abychom měli eh, možnost přístupu k hygieně, tak takovým předpokladem jsou opravdu pořádné investice. A tady eh, není času na zbyt. Situace v celé Evropě je taková, že my eh, hovoříme neustále o krizi, máme enormní nezaměstnanost a máme úžasnou zlatou příležitost nabídnout veřejné investice například do vodovodních potrubí. Čekají nás tedy vysoké investice k nímž už je nejvyšší čas. Děkuji. Jan Vilém. Děkuji. Já jsem eh, také členem občanského výboru a chtěl bych navázat na to, co tu zaznělo od dvou eh, europoslanců, eh, pokud jde o trojku a e, privatizaci e, k níž dochází v celé řadě zemí. E, za prvé, Evropská občanská iniciativa se samozřejmě zabývá těmito problémy. My neříkáme nic k té samotné privatizaci, nicméně to v nás budí obavy. A schází nám tu jakési hodnocení Evropské komise toho, jaký dopad bude mít tato privatizace na lidské právo přístupu na vodu. A proč? Protože právo k přístupu na vodu ještě není v evropské legislativě uznáno jakožto lidské právo. Jakmile bude uznáno právo na vodu a hygienu, tak bude Evropská komise si muset pořádně rozmyslet eh, to, že tlačí tyto zemi k privatizaci vodohospodářského sektoru. Někdo možná řekne, myslím, že tady pan poslanec z Rakouska se na, o tom zmínil, že e, je odpovědností členských států rozhodnout, zda privatizovat či neprivatizovat vodohospodářství. Nicméně e, problémové e, země, které mají velké úsporné balíčky, jsou pod tlakem Evropské komise nebo trojky, chcete-li k tomu, aby privatizovali. Jestliže předseda eurozóny veřejně prohlásil, že je spokojený s kroky k, k, k privatizaci vodohospodářských podniků v Atenách a v Soluni, tak to je zřetelné, zřetelný projev toho tlaku, pod kterým se vlády e, nacházejí. Takže uznání e, práva na vodu jakožto lidského práva by mělo za následek, že komise bude mít povinnost vykon, vypracovat e, posouzení dopadu svých kroků, což by změnilo atmosféru v celé diskuzi o tomto vývoji. A to je podle nás velmi důležité. Zavést lidské právo na vodu a hygienu do evropské legislativy, což se projeví na změnách smyšlení o těchto vývojích. Pan poslanec ze, spojenec, ze, ze Spojeného království řekl, že eh, tam už jsou eh, podniky zprivatizované ano, samozřejmě my se nemůžeme vyjadřovat, jakožto Evropská občanská iniciativa k vývoji ve Spojeném království. Nicméně eh, opakovaně eh, eh, nám lidé říkají, že klademe kontroverzní požadavky, když říkáme, že voda a hygiena by měly být výjimuty z pravidel vnitřního trhu, že by e, neměly být liberalizovány. Ano, my chceme, aby se Evropská komise zavázala k tomu, že vodohospodářské služby v EU nebudou liberalizovány. Ano, to požadujeme. Nicméně na tom není nic kontroverzního. Neříkejte, že je to kontroverzní. Není. E, v celé řadě průzkumů veřejných mínění e, se jasně ukazuje, že lidé nechtějí zavádět provádět hospodářskou soutěž v oblasti vody a hygieny. I ve Spojeném království po 20 nebo 25 letech stále průzkumy ukazují, že lidé by byli raději za e, veřejnou zprávu e, dodávek vody. Takže to není e, kontroverzní. Kontroverzní je to pro ty, kteří mají zájem na podporu liberalizace a privatizace. Ale pro občany, což ukazuje naše Evropská občanská iniciativa, to kontroverzní není. Ještě někdo jiný? Ze členů občanského výboru? Ne? Takže můžeme pokračovat, pane předsedo. Jsme ukončili první blok a nyní ještě připomenu, kde se právě nacházíme. Nyní se nacházíme tedy v v našem prvním tematickém okruhu zaručené právo na vodu a hygienu pro všechny, na to tedy ještě poukazuji. Nyní zde máme kolegyni François Krostet na dvě minuty. Bude klást otázku, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě vítám tuto debatu o první občanské iniciativě, což je novinka, kterou zavádí Lisabonská smlouva. Tato iniciativa se týká práva na přístup na vodu a přístup na vodu je zásadní aby byla dodržena i další základní práva. Právo na život, právo na důstojnost, právo na zdraví. Je to důležité pro blaho společnosti i jednotlivců. Nicméně já zde mám ještě jednu otázku, protože ta rozprava, které se účastním, mě přivádí k tomu, že se bojím, že se to bude vykládat příliš ideologicky a že zde vznikne nějaký boj a rivalita mezi soukromými provozovateli a veřejnými provozovateli a že nám tento boj zabrání zaměřit se na to, aby byl zajištěn skutečný přístup k vodě pro všechny, kde budou dodržovány vysoké normy, které budou podléhat požadavkům trvale udržitelného rozvoje. Já si myslím, že je důležité, abychom do rozhodování o zprávě se nevměšovali, protože je důležité, aby všichni evropští občané měli za odpovídajících podmínek zaručený přístup k vodě, to znamená za ceny, které pro ně budou přijatelné. A já jsem si jistá, že úspěch této iniciativy nebo toho, že budou mít všichni přístup k vodě, nemůže záležet na tom, zda ten provozovatel nebo poskytovatel bude soukromý nebo veřejný. Důležité je, že to bude kontrolovat veřejný orgán, který bude svobodně rozhodovat o tom, komu tuto službu, poskytování této služby svěří, zda soukromému subjektu nebo veřejnému. Ano, kontrola zde musí být zajištěna, nicméně i všichni ostatní, kteří se do toho chtějí zapojit, uznávají, že právo na přístup k vodě je základní právo a to platí i pro soukromé subjekty a 33% obyvatel je zásobováno vodou přes soukromé subjekty. Vy říkáte, že 2 miliony lidí nemají přístup k vodě, naopak jiné studie říkají, že 20 milionů obyvatel, podle institutu Tomasa Mora je, Mora je to více než 20 eh, milionů, že ta, eh, ten přístup k vodě není zcela bezpečný. Tak mě by zajímalo, jak to tady doopravdy je. Hm? Děkuji za dodržení doby dvou minut. A na dvě minuty Peter Jár. Děkuji mnohokrát a také bych chtěl poblahopřát organizátorům iniciativy. Dnes nám eh, pomáhají i v tom smyslu, že tady máme premiéru, že poprvé můžeme uskutečnit slyšení organizátorů Evropské občanské iniciativy. Já jsem tedy rád, že tady máme E, přímý kontakt se, s jakýmsi základem evropské demokracie, s běžnými občany, což ukazuje, e, že kontakt přímý s občanem je možný a jsem velice rád, že jste tu to, toto slyšení vzali skutečně vážně. To vidím na tom počtu, v jakém jste se dostavili. E, uvidíme, jak tedy proběhne to slyšení. Nechceme, aby nám Mm, pouze posloužilo k tomu, že si potvrdíme naše předsudky. Naopak chceme skutečně naslouchat a tou věcí se zabývat otevřeně. Já pocházím z regionu, kde jsme se již pokusili a věřili jsme v to. Věřili jsme, že pokud bude vše v rukou veřejných, že bude vše dobře fungovat. A bohužel pak jsme museli zjistit, že opak je pravdou. Takže říci, že jsem generálně obecně proti privatizaci, nevím. Chtěl bych se vás zeptat, eh, kolega Seber to říkal správně, samozřejmě, naprosto podporujeme právo na vodu pro všechny, to si přeje každý, všichni to doplnili také těmi adjektivy, že ta voda musí být čistá, zdravá a také cenově dostupná. Na tom se shodneme všichni a já se ptám, pod takzvaný, tím takzvaným zákazem liberalizace chápete také zákaz privatizace, neboť v EU máme různé modely, například eh, v Německu máme takzvaný provozitelský model, kdy obce mají i nadále eh, tu kompetenci, že tedy vedou, jsou ale eh, ty vodohospodářské podniky eh, potom provozuje jaksi soukromý aktér a mají s tím docela dobré skutečnosti. Takže my tady máme různé modely toho, jak může něco komunálně či privátně fungovat. A já musím říct, že nevidím žádný rozdíl eh, ani v cenách mezi těmito dvěma modely, ani v zabezpečení dodávek. A musím říci, že tedy sami obce si rozhodují, eh, a to je důležité, že musí mít právo si sami rozhodnout na tom, jak tedy budou zajišťovat dodávky vody. Děkuji a nyní Marino Aldini za eh, sociálně demokratickou frakci opět na dvě minuty, prosím. Děkuji je důležité, aby všichni měli přístup k čisté pitné vodě a také k hygieně. Právo na vodu je základní lidské právo, které musí být zajištěno vodohospodárenskými společnostmi. První prohlášení, které jsem podepsala na začátku svého mandátu, bylo právě prohlášení proti privatizaci zdrojů vody. A já sám pocházím ze země, která garantuje svým občanům pitnou vodu promocí veřejného, veřejného systému dodávek a 80% chorvatských občanů jak si využívá tuto možnost. Já vítám Evropskou iniciativu právo na vodu, která může přimět evropské vlády k tomu, aby skutečně umožnili svým občanům přístup ke čisté vodě a také k odpovídající hygieně. Voda je zásadní pro život, žádný člověk ani žádné, žádný živý tvor nemůže bez vody přežít, ale bohužel celosvětově čtyři z deseti lidí nemá přístup k vodě a hygieně. Také evropští občané mají velké problémy s vodou. S vodou, se záplavami. A i to e, souvisí s e, sítí e, pro dodávky vody a proto já jsem, protože eh, aby je důležité pomoci všem, kteří mají problémy v oblasti vody. OSN pomocí rezoluce 64 lomeno 292 řekla, že právo na vodu je základní lidské právo a že je rovněž důležité, aby lidé neměli pouze přístup k vysoce kvalitní pitné vodě, ale také k kvalitnímu systému odvádění odpadních vod. Já sám pocházím z obce, kde i sousední státy, zejména Slovinsko, berou vodu právě z této obce. Voda je základní zdroj pro náš život. Evropská komise musí zajistit toto základní právo, právo na vodu, a ta, tím také umožní splnění jednoho z cílů, rozvojových cílů milenie. Předseda, dostáváme se k postupu Catch the Eye a jako první se prohlás, přihlásila paní Sousa. Prosím. Postavila se pitanje, ako pitka voda... Děkuji. Klademe si otázku, zda pitná voda v 21. století bude hrát stejnou roli jakožto ropa ve 20. století a pokud ano, pak bude mít pitná voda velký vliv na toto století. Já vítám tuto iniciativu a dnešní debatu, protože tímto způsobem skutečně provádíme, realizujeme přímou demokracii. Já rovněž, jakožto předřečník, pocházím z Chorvatska a Chorvatsko je na třetím místě, co se týče zdrojů vody, i hned po Norsku a Islandu. V Chorvatsku se přistupuje k vodě jako k veřejnému statku a voda požívá zvláštní ochrany. Na národní úrovni tady myslíme na ochranu životního prostředí a udržování zdrojů vodu. Není možné toto privatizovat. Jakékoliv pokusy privatizace v Chorvatsku stroskotají. Ale je třeba rovněž myslet i na subsidiaritu a proto se ptám na následující věc. Je tomu tak, že na národní či lokální úrovni některé členské státy nemají volbu. Tento týden jsem se jsem prosila komisi, aby byl zaktivován fond Solidarity, tak aby bylo možné zareagovat na nepříznivé počasí v Chorvatsku. To je tedy moje eh, otázka komisi. Děkuji a nyní má slovo kolega Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení kolegové, tato občanská iniciativa nám ukázala, že v oblasti eh, vodohospodářství eh, v Evropě funguje určitá anarchie. V některých zemích eh, spravují vodohospodářství státné, státní organizace a jinde soukromí investoři. V mé zemi bylo hospodaření s vodou v rukou státu ale bohužel vstupem do Evropské unie jsme dostali nařízení, že musíme tento sektor zprivatizovat, že ho musíme nabídnout soukromým investorům. Po vstupu e, velkého investora, který se v této oblasti angažuje, je to podnik z Francie, vzrostly ceny vody na pěti až desetinásobek. E, to znamená, že opravdu pro některé občany se staly tyto služby nedostupnými. A situace je taková, že e, ti, kteří měli zavedenou kanalizaci, se nyní odpojují od vody a od kanalizace, protože se tyto služby nemůžou dovolit. Takže my bychom skutečně měli hledat mechanismus, který by byl efektivní a e, vyvážený. E, tam by nedocházelo ke zneužívání monopolního postavení soukromých investorů a nastavili bychom takovou úroveň regulace a dohledu, který by umožnil přístup všech občanů k vodě, nez závisle na tom, jak je trh organizován. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní má slovo kolega Durant. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Především blahopřeji k této vaší iniciativě. Já jsem měla otázku, která se týká ne tak úplně distribuce vody nebo toho, že zpráva kanalizací má být či nemá být eh, udělená soukromým subjektům, ale týká se to spíše čištění vody. Víme, jak nákladné je čištění vody především ve, ve velkých městech. Vyčistit nebo čistit tedy vodu ve městě kde je více než milion obyvatel, to je velmi nákladné, takže často se veřejné orgány, veřejné úřady obrací na soukromé subjekty a snaží se je přitáhnout, nabízí jim třeba daňové nebo jiné výhody. A potom ty zadávací podmínky, které se týkají kvality nebo dokonce i těch nákladů, které se potom promítnou u těch, nebo na těch fakturách eh, koncových spotřebitelů, tak eh, to vlastně často vede k tomu, že zde dochází takzvané skryté privatizaci, je zde koncese, jsou zde zadávací podmínky, nicméně ty zadávací podmínky, podmínky byly vyjednány ve vztahu, kdy, nebo tedy za situace, kdy veřejný subjekt nebo tedy ten veřejný orgán je v podřízené pozici, protože nemůže vlastně nic vyžadovat. Takže se potom dostáváme do situace, kdy máme největší problém eh, s praktickou aplikací. Máme zde vlastně skrytou privatizaci a potom se zde objevují situace, kdy není zajištěn rovný přístup za rozumnou cenu k těmto službám. Potom tedy čištění vod na venkově, to je další problém, protože tam máme čističky, které musí být malé a starají se o ně soukromé subjekty a pro ně je to velmi nákladné, takže by mě zajímalo, co jste připravili a co jste tady dělali v této oblasti čištění vod. Děkuji. Děkuji a nyní jsme dospěli ke konci postupu ke HDI a nyní dostane slovo občanský výbor a paní Pere tedy rozdělí hm, to, kdo má na co odpovědět. Děkuji, pane Grote. Začneme tou poslední otázkou, protože máme experta, pokud je tady o kanalizace, ale myslím, že může tady zodpovědět i otázku paní Dino a potom bych dala slovo Erhartovi a Janu Vilemovi a možná i já si potom vezmu slovo, abych se vyjádřila k té otázce veřejný soukromý subjekt. Děkuji. Já jsem odborářské federace Didier Dumont, pracuji v oblasti kanalizací, takže nemusíme tedy říct, že jsem úplně expertem, ale určité zkušenosti už mám. Problém je, že po desetiletí se nabíralo určité spoždění v oblasti kanalizací a teď to spoždění musíme dohnat. Pokud jde o infrastruktury, tak musíme teď hodně stavět a to je samozřejmě nákladné. A dnes zde máme ty soukromé podniky, které nabízejí už hotová řešení, řešení na klíč a pro ty, kteří už nabrali jisté spoždění, je jednodušší využít těchto soukromých podniků, než vytvářet své vlastní systémy. Pokud jde o spolupráci mezi veřejným a veřejným sektorem, tak si musíme uvědomit, že jsou zde i veřejné služby, nejen tady ve Francii, ale i v jiných evropských státech, které mají zkušenosti v oblasti kanalizací a které by mohly pomoci. Problém dnes spočívá v tom, že tento rozvoj spolupráce mezi veřejnými sektory se velmi špatně rozvíjí v Evropě. Lépe spolupracujeme se zeměmi třetího světa, s Afrikou, s Indií, s těmi zeměmi, které mají problémy, ale v Evropě máme problém s touto spoluprací, která by zabránila tomu, abychom nemuseli neustále vyžívat, využívat soukromé subjekty, ale abychom využili ty veřejné poskytovatele a provozovatele, kteří jsou schopni přinést pomoc, kteří jsou schopni na pomoci rozvoji. Pro všechny Evropany, kteří si říkají, že je třeba zachovat vodní zdroje, je nutné, aby jak už v oblasti kanalizací nebo v oblasti zásobování vodou, aby byla zachována ta technická stránka, kterou postupně ztrácíme. Ve Francii už od francouzské revoluce mají pravomoc eh, v této oblasti obce, ale čím dál více to postupují soukromým subjektům a tím ztrácíme vlastně ty cené kompetence. Problém v sále, někdo má zdravotní problém, potřebujeme lékaře. Yeah. Fire. Is he a doctor or somebody else who can... Je tu doktor nebo někdo, kdo by se tam mohl jít podívat? Zdá se, že tam doktor je.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 So, ich bitte. Prosím vás, abyste se znovu usadili. Sobě, které se udělalo špatně, je již lépe a můžeme pokračovat v našem slyšení. A nyní má slovo výbor občanů a může tedy pokračovat v reakci na otázky, prosím. Le président. Děkuji. Náš kolega Didier Dumont ukončil svůj příspěvek, takže dám slovo Erhartovi, aby pokračoval. Ja, vielen Dank. Eh. Děkuji mnohokrát. Jmenuji se Erhard Hottich, jsem německý zástupce ve výboru občanů. Eh, poprosil jsem o slovo po příspěvku pana Jára. Pan Jár popsal situaci, která byla v době NDR a srovnal ji s dobou komunální samozprávy v Spolkové republice Německo ve východní části a já si myslím, že toto srovnání není přípustné. Máme zcela jiné struktury, máme demokratické poměry a sami obce komuny si rozhodují o tom, jakou formu zvolí pro to, aby zajistili dodávky vodů, vody svým občanům. A samozřejmě také kanalizační služby. Je jistě pravda, že část obcí ve na východě Německa má eh, v této věci i soukromé podílníky a pán Jár eh, konstatoval, že v rámci takovýchto společností tito podílníci, i když tady mají soukromé podílníky, že ty poplatky za vodu jsou stejné jako v jiných modelech, někdy i nižší. To je pravda, ale je třeba se podívat za kulisy. A máme v takovýchto podnicích tu situaci, že v takovýchto podnicích máme tarify, které jsou pod úrovní až o 10-15 eh, podniků čistě komunálních, eh, které vodu poskytují. Tímto způsobem je možné mít dobrou eh, cenu za vodu a zároveň financovat zhodnocování kapitálu pro soukromé vlastníky. Takže toto je třeba dobře zanalizovat, aniž nemůžeme říci, jen tak něco tvrdit, že tedy čistě komunální podnik je na tom úplně stejně jako podnik, ve kterém mají podíl soukromí podílníci. Děkuji, Erharte, a dávám slovo Janu Vilémovi, potom Pedro a Tomáso a myslím, že tím to uzavřeme. Thank you. Děkuji, Anne-Marie. Děkuji, pane předsedo. Možná, že bychom mohli dospět k takovému prozatímnímu závěru dosavadního zasedání. Povšiml jsem si toho, že napříč politickými stranami panuje schoda, jak zaznělo ze všech stran, že voda a hygiena jakožto lidské právo má podporu. Pokud si vykládám výroky europoslanců správně e, na adresu Evropské komise. E, říkají, vyslechli jste Evropskou občanskou iniciativu, což jsme my, takže pohněte se a implementujte její požadavky. E, to je jak, jaksi signál ze všech politických stran tohoto parlamentu. Zazněla tu celá řada otázek ohledně liberalizace, privatizace, Eh, pan Jár položil velice přímou otázku. Eh, podle mého názoru, když si přečtete požadavky Evropské občanské iniciativy, tak my žádáme aby se Evropská komise zavázala k tomu, že nebude liberalizovat služby eh, dodávek vody a hygieny a my bychom chtěli nějakou legislativu, ne nějaké sdělení nebo ústní závazek někde, a to ne od třeba této komise, ale zkrátka, abychom měli nějakou legislativu, která by, se, která by zavazovala e, Evropskou komisi. A to nejen v EU, ale také jako součásti e, dohod o volném obchodu, ke kterým se vrátíme v další části dnešního zasedání. Eh, panují tu určité zmatky ohledně liberalizace a privatizace. Nicméně eh, naše iniciativa žádá jasný závazek Evropské komise, aby nepodnikala iniciativy na liberalizaci eh, dodávek vody. V nás už teď budí obavy privatizace, jak také se vyslovili mnozí europoslanci a je důležité, aby fungoval rámec lidských práv, podle něhož by se posuzovaly takové situace. A zase, takový rámec má Eh, OSN, eh, který, ten rámec, který upravuje eh, situace, jak by měly být implementovány v Evropské unii. Děkuji Pedro a poté Tomaso. Gracias. Děkuji. Hovoří se o tom, jestli je to ideologický problém. Ideologie není špatná rozmanitost ideologií je v pořádku, když to existuje respekt. A tady ano, tady existuje respekt, eh, tady jsem v klidu, ale nejde pouze o ideologii. Když ve Španělsku před třemi dny říkali, že 200 rodin v Cherezu, tam, kde se vyrábí Cherez, nebo tedy Sherry, že jim byla odpojena voda po privatizaci, tak jsme to začali počítat a zjistili jsme, že už jsou to tisícovky rodin, kterým byla odpojena voda. A španělská vláda to umožňuje. Je to v pořádku? Evropská unie umožňuje španělské vládě, aby se to stalo skutečností ve Španělsku, v Portugalsku. Pokud to tak je, tak to není otázka ideologie. V Itálii se prováděla konzultace, bylo tam 30 milionů Italů, Někteří z pravice, někteří z levice, nebyl to rozhodně ideologický problém. V mém městě máme už 20 let eh, privátní eh, příklad tedy privátních kanalizací Almosara. Tam máme náklady na všechno, žádná celá 15 eur na kubík. Kartucha, tam máme Veoli, tam už to 25 let funguje a žádná celá 41 eura na kubík. To jsou tedy náklady, to znamená třikrát více. Aragon žádná celá 3 eura na kubík. A poslední myšlenka. Ponechme na členských státech, eh, ať se rozhodnou, nechme jim svobodu. Dobře, můžeme dát občanům svobodu, aby se rozhodli, protože tam, kde proběhla konzultace v referendu, jako třeba v Itálii, tak tam uh, masivně se postavili proti. My máme strach zeptat se občanů, máme strach z této konzultace? Děkuji mnohokrát. Tím jsme ukončili zodpovězení otázek ze strany výboru občanů. A nyní bude mít slovo paní Benning, ředitelka generálního ředitelství pro životní prostředí z Evropské komise. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno všem. Já bych se chtěla připojit k těm řečníkům, kteří řekli, že je jim potěšením tu být na tomto prvním slyšení eh, Evropské občanské iniciativy, které se týká práva na vodu. Eh, chtěla bych připomenout, že eh, já jsem tu proto, abych poskytla odpovědi na ekologické aspekty celé této iniciativy. Eh, slyšela jsem tu již hodně o té tržní složce, ale to přenechám svým kolegům, kteří přijdou na řadu eh, v dalším bloku otázek a odpovědí a stejně tak tu mezinárodní dimenzi. Takže eh, doufám, že vám uspokojivě odpovím, co se týče životního prostředí. My víme, že voda je drahoceným přírodním zdrojem, který je nezbytný pro lidský život a zdraví, ale také, že je důležitá pro naši ekonomiku. Proto je zásadní eh, ochraňovat zdroje eh, vody, což je také eh, základním pilířem politiky životního prostředí. Ta se provozuje už po několik desetiletí. Máme směrnici o pitné vodě, směrnici o komunálním odpadu a ty zajišťují občanům přístup k kvalitní pitné vodě a hygienickým službám. Máme také důležitou rámcovou směrnici, která zavádí integrovanou zprávu vodních zdrojů. Eh, já mohu říci, eh, že na základě posledních dat je průměr u 95% evropské populace má přístup eh, k vodě prostřednictvím veřejné sítě a ta úroveň dodržování e, standardu kvality podle našich směrnic je e, velmi vysoká, e, obecně nad 90%. Napojení na vodovodní podtrubí je asi 85% v Evropské unie a 94% odpadní vody je adekvátním způsobem schromažďováno a čištěno a asi 80 generované odpadní vody je podrobováno čištění. Nicméně samozřejmě existují tu rozdíly v úrovni dodržování standardů mezi členskými státy. V některých eh, nových členských státech ještě dochází k implementačnímu deficitu. Takže eh, je jasné, že musíme zlepšit implementaci a úroveň dodržování standardů, pokud jde o sběr a čištění odpadní vody. Nicméně eh, v nových členských státech už se ledacos dohnalo, mimo jiné také díky značné e, podpoře od strukturálních fondů a fondů soudržnosti Evropské unie. Například od roku 2007 přes 2,6 milionů lidí e, se dočkalo zlepšení dodávek pitné vody a dalších 5,7 milionů lidí bylo eh, napojeno na lepší systém čištění odpadní vody. Eh, mezi lety 2007 a 2013 činila evropská eh, finanční podpora pro investice do vodohospodářství až 22 miliard euro. Ve starších členských států je úroveň dodržování standardů eh, vysoká, zejména u eh, odpadní vody a to eh, je možné s vysokou úrovní dodržování a také financování z Evropské unie. Eh, v kontextu eh, plánu pro eh, vodohospodářství z roku 2020 se ukázalo, že metoda cukru a byče je velice účinná a že bude v budoucnu pokračovat, bude-li to nutné. Nicméně je bez diskuze, že musíme zlepšovat situaci dále. My už v roce 2012 jsme stanovili příslušné akce a některé z těch výzev, které před námi stojí, jsou například tyto. Musíme zajišťovat vysokou kvalitu eh, pitní, pitné vody e, také u malých dodavatelů ve venkovských oblastech. Musíme také posílit investice do výstavby e, infrastruktury pro odpadní vody e, v některých východních státech Evropské unie a musíme zajistit dobrou údržbu stávající infrastruktury v celé Evropské unii. Musíme také stimulovat vývoj inovativních technologií a to nejen proto, abychom měli vodu čistou, ale také, aby, e, byla, aby se s vodou nakládalo efektivně. Tady už eh, byl, byl zmíněn problém eh, návratnosti nákladů. Eh, tady je i ustanovení, že toto, tento, toto návratnost nákladů by měla být hlavním principem při implementaci zprávy vodních zdrojů ve členských státech. V neposlední řadě chceme také zlepšit informovanost spotřebitelů a obecně transparentnost poskytovaných služeb. Abychom se vypořádali s těmito výzvami, eh, zavedli jsme eh, několik eh, akcí, které již probíhají, práce na nich probíhá. Jde o zlepšení šíření znalostí a informací, které se týkají vody. Také jsme společně s členskými státy eh, zahájili eh, implementační program, eh, priority a možnosti financování vysoká kvalita u malých dodavatelů. Tady členské státy přišly s dokumentem Rámec pro akci, což jsou takové pokyny, které mají šířit osvědčené postupy a kromě toho e, nadále se zabýváme přeskumem evropské vodohospodářské legislativy, e, například e, směrnicí o prioritních látkách, ta byla nedávno aktualizována. Poté směrnice o podzemní vodě je také aktualizována a směrnice o pitné vodě tady, na, tady v závislosti na určitých analýzách také uvažujeme o aktualizaci. V neposlední řadě bych chtěla zmínit, že, e, což už tu zaznělo, e, musí být zapojena veřejnost. Nicméně evropská legislativa už nyní e, má e, zavedenou aktivní účast e, podle umluvy AHOS a evropské legislativy o posouzeních dopadů, plánech a projektech, projektech což bylo nedávno schváleno radou a parlamentem. Na závěr chci říci, že evropská vodohospodářská politika a aktivity v posledních desetiletích eh, umožnili eh, přístup k pitné vodě a kvalitním hygienickým službám velké většině eh, evropských občanů. Zůstávají samozřejmě problémy a my budeme konat konzultace s členskými státy a dalšími zainteresovanými stranami, abychom dosáhli e, plného e, dodržení e, evropské vodohospodářské legislativy, pokud jde o přístup k čisté vodě a hygieně. Děkuji. A nyní předám slovo paní Nudström, aby řekla slovo závěrem tohoto prvního kola otázek a odpovědí. Děkuji za slovo. Eh, myslím si, že ta debata byla naprosto úžasná a zajímavá. Eh, sešla se tu celá řada zajímavých příspěvků. Zdá se, že všichni se shodujeme na tom, že jde o velkou výzvu v mnoha oblastech. A myslím si, že stojí za to poznamenat, že eh, jsme si poněkud příliš jistí tím, že už jsme vykonali mnoho. Nicméně ve skutečnosti budeme muset udělat ještě mnohem více a e, ještě uvidíme, zda se nám to podaří. Protože voda, situace, pokud jde o vodu, je poměrně vážná. A my jsme už dnes dopoledne při diskuzích s komisí zjistili, že, jsme, že se více angažujeme v, v těch globálních výzvách, eh, pokud jde o vodu, eh, než o situaci naší vlastní v Evropě, eh, kde je ta situace vážná, protože tady je přístup k vodě lidské lidským právem, které potřebujeme bránit, aby se stalo realitou. Děkuji. Thank you very much. Děkuji eh, vám všem, všem řečníkům za vaše prezentace v prvním kole a nyní přejdeme k druhému kolu globální přístup k vodě a hygieně pro všechny. Eh, teď tedy se musíme vystřídat na podiu, někteří řečníci nás opustí, eh, děkujeme moc krát a nahradí je řečníci noví. Takže začneme členem občanského výboru panem Pedrem Arochem. A pane Arocho, máte pět minut na svou prezentaci, takže prosím, máte slovo. Muchas gracias. Děkuji. Prožíváme dramatický paradox ve světě globální krize vody na modré planetě. Planetě pokryté vodou. A je to krize, která není ani tak problémem nedostatku vody, ale spíše je to příčina, nebo tedy důsledek toho, že se zde sloučily tři různé krize. Za prvé je to tedy krize neudržitelnosti, kterou jsme vyvolali my sami ve svých eh, vodohospodářských systémech Potom je zde tedy krize chudoby a nerovnosti, kterou způsobil socioekonomický nemorální systém. A třetí krize to je krize zprávy a řízení různých privatizačních tlaků, které dělají z občanů pouhé klienty a tím pádem zatlačují na druhou kolej ty nejslabší a nejzranitelnější. Takže neudržitelnost, chudoba a nedostatečná demokracie jsou příčinou této krize. Evropská unie s rámcovou směrnicí o vodách konzistentně čelí první z těchto krizí. V současné době je na vůči pozici na celém světě, pokud jde o zprávu vodních ekosystémů a ekologických hodnot a funkcí, o které tu jde. Nicméně zde nemáme odpovídající regulaci a právní úpravu, která by se týkala sociálních hodnot souvisejících eh, s různými službami v oblasti vody, ať už se jedná o produktivní tak i o služby, o produktivní využití vody, nebo také o služby poskytování přístupu k vodě a k hygieně. Vyhnuli jsme se tomu, že bychom řešili problém nerovnosti a chudoby a tím pádem jsme zcela vyprázdnili naši legislativu, nedali jsme této legislativě na evropské úrovni žádný obsah, pokud jde o sociální rozměr a každý členský stát to může řešit po svém. Občanská iniciativa Right to Vote se svými téměř dva, dvěma miliony podpisů vyžaduje zahájení debaty o sociálních hodnotách, které jsou zde ve hře. Tato debata se musí týkat práv a povinností občanů Evropské unie. Musí zde být ale zachován určitý etický eh, soulad, který vyžaduje, že je třeba poz, poz, uznat právo na pitnou vodu jako základní lidské právo. Je to debata, která nám umožňuje odlišit lidské právo na 30 či 40 litrů na osobu a den, tedy pitné vody, od eh, práva použít vodu na naplnění bazénu nebo zalívání zahrady. Evropa musí přistoupit k jiné logice. Nebude to pouze držní logika, ale bude to logika, která bude založena na obraně a obhajobě lidských práv, abychom znovu získali svou vůči pozici v této oblasti, protože teď na světě zastávají jiní. Trh není schopen toto regulovat. Tyto služby souvisí s lidskými právy. Musí to být univerzální služby už ze své vlastní povahy. A to celé je v rozporu s tržní logikou. Jsou zde tedy nutny nové modely veřejného participativního řízení, ne pouze veřejného řízení. A proto navrhujeme nejdříve tedy posílit principy, cíle a kritéria rancové směrnice o vodách pro udržitelnou zprávu našich vodních ekosystémů. Za druhé, formálně uznat přístup k pitné vodě jako základní právo které bude součástí základní legislativy Evropské unie. Za třetí musíme podpořit přijetí doplňkové legislativy k rámcové směrnici, kde se budou řešit eh, sociální hodnoty související s různým využitím vody a je třeba přiznat eh, nejdůležitější místo přístupu k pitné vodě a k základní hygieně. Za čtvrté je třeba oznat. Eh, velkou složitost těchto hodnot a v současné době je třeba také uznat, že centrální osou a klíčovým prvkem je všeobecný zájem jak současných generací, tak budoucích generací. Dále je zde nutno uznat princip univerzálního přístupu a z tohoto hlediska musíme vypracovat nový právní rámec, kde zde bude nový model participativní veřejné zprávy. Musíme překonat tržní model, ale musíme překonat také staré, zastaralé modely veřejného řízení. Taková, takové služby, jako je třeba spravedlnost, se neprodávají ani nenakupují. Doufám, že se na tom shodneme. Základní služby, jako je voda a hygiena nemohou být zpravovány na základě tržní logiky, logiky zisku. A Evropská unie v tomto smyslu na sebe musí vzít globální zodpovědnost, musí podporovat program mezinárodní spolupráce, který bude vycházet z principu solidarity a z neziskových principů. Musí podporovat spolupráci mezi veřejnými sektory a nesmí prosazovat skrytou privatizaci v podobě partnerství PPP, což je všude uznáváno jako evropský model privatizace. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Dostáváme se k prvnímu kolu otázek a prosím, aby všichni dodržovali čas, protože máme poněkud spoždění a já bych chtěl mít dostatek času i v rámci našeho třetího bloku. A to jak pro ty, kteří budou mít prezentace, tak pro ty, kteří budou chtít položit otázku. Nyní tedy zde máme paní Michelle Štrifl, ona je spravodajkou e, za výbor DV pro Evropskou občanskou iniciativu Právo na vodu a má tři minuty. Děkuji. Jsem samozřejmě velmi ráda, že vám mohu dnes představit e, nebo že zde mohu zastupovat eh, výbor pro rozvoj a hovořit o této první evropské občanské iniciativě. Právo na přístup čisté vodě a hygieně je uznáváno jako základní právo i OSN. Omezit nebo tedy snížit počet obyvatel, kteří nemají přístup k pitné vodě, to je základní cíl i OSN, pokud jde o rozvojové cíle milénia tohoto cíle bylo dosaženo v roce 2010. Pokud jde tedy o přístup k pitné vodě, pokud jde o hygienu, tak to se musí ještě zlepšit. I přes tento pokrok je třeba ještě eh, hodně práce udělat. 740 milionů lidí nemá přístup k vodě a 2,7, nebo tedy k pitné vodě a 2,7 miliard nemá přístup eh, k odpovídající hygieně. Většina tedy těchto lidí žije v subsaharské Africe. Evropská unie financuje asi za 1,5 miliard euro programy v různých státech Evropské unie prostřednictvím evropských iniciativ eh, v oblasti vody. Kvalita a kvantita vody jsou důležité pro bezpečnost potravin a pro zdraví. Suchá a povodně mohou přispět k přesouvání obyvatel. Může se zvyšovat konkurence, pokud jde o tyto omezené zdroje. Problematika související s vodou může ještě vyostřit konflikty, zaručit přístup k vodě, nebo zaručení přístupu k vodě, to může přispět k tomu, že se předejde konfliktům. Naše politiky musí být definovány a uplatňovány promyšleným způsobem. Například energetické obchodní politiky by měly být citlivé, pokud jde o problematiku související s vodou v rozvojových zemích, omezené zdroje vody či půdy by neměly být zneužívány k tomu, aby se tam pěstovali eh, krmiva pro dobytek nebo květiny pro nás, ale aby to skutečně sloužilo místní populaci a jim základním potřebám. Dále je důležité bojovat eh, proti skleníkovým plynům, protože toto působení také zhoršuje přístup k vodě. Evropská unie musí pozbuzovat eh, všechny podniky i jednotlivce k tomu, aby úsporně využívali vodu a my jako zodpovědní občané také můžeme přispět eh, tím, že nebudeme kupovat eh, produkty, kteří poškozují právo na vodu, ale musíme být také lépe informováni, protože často zde chybí transparentnost. Každý den eh, více než 1800 dětí umře kvůli tomu, že mají průjem nebo další nemoci související eh, s nedostatečnou hygienou. A tím je ohroženo i další základní právo, právo na život. Konference Rio 2020, eh, tam Evropská unie jasně řekla, že v souvislosti s těmito cíly chceme podporovat přístup k pitné vodě ve všech zemích a eh, Komise musí postoupit a přijmout kroky v tomto smyslu a výbor pro rozvoj také pracuje tímto směrem. Chci poděkovat představitelům této občanské iniciativy, že se zabývají právem na přístup k čisté vodě pro všechny a všude. Je třeba, aby se toto právo uskutečnilo všude na celém světě. Omlouvám se, že jsem hovořila tak rychle, měla jsem jenom čtyři minuty. Děkuji. Fiona Hall. Děkuji a další řečnici je Fiona Hall na minutu a půl, prosím. Děkuji. Já navážu na to, co říkala paní Štrifler ten eh, aspekt, ten hygienický aspekt eh, rozvojových cílů tisíciletí značně pokulhává. Eh, UNICEF prohlásil v roce 2010, že ti nejchudší nezískali nic z toho zlepšení hygienické situace. Tedy ti absolutně nejchudší osoby s postižením a příslušníci menšin. V roce 2013 bylo 1,1 miliard lidí, tedy 15% populace, neměli jinou možnost možnost než eh, kálet na, normálně na, na vzduchu. To je ten nejhorší příklad špatné hygieny, což vede k životně nebezpečným chorobám, jako je úplavice, eh, průjmy a cholera. Eh, průjem je druhou nejčastější příčinou smrti u dětí pod pěti let. A takových dětí umírá přes 200 milionů ročně, čemuž by zabránila existence záchodů a možnost mít si ruce. Pak jsou tu také eh, ekologické aspekty špatné hygieny. Eh, lidský odpad se dostává do země, eh, do spodní vody a v 90% rozvojových zemí se dostává nevyčištěný do říčního oběhu a do jezer. A potom tedy co musíme udělat? Potřebujeme hygienická zařízení přímo v domácnostech nebo nedaleko, potřebujeme technologie nakládání s odpadem. Nemusí být velké, stačí malé. A musíme zajistit zajistit, aby e, ty, ten rámec pro období po roce 2015, který už byl schválen, se adekvátně zabýval hygienou. Já se ptám komise, co děláte pro to, abyste zajistili, že ten hygienický aspekt rozvojových cílů tisíciletí neupadne v zapomnění? Děkuji. Nyní je na řadě Nikos Chrysogelos za zelené. Minuta a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, jde o rozvojové cíle tisíciletí a uznání práva na přístup k čisté vodě a také k odvádění odpadních vod. Chci se zeptat na toto. Jak to bude realizováno v praxi právě v rámci rozvojové politiky Evropské unie? je možnost toto realizovat pomocí dohod s třetími zeměmi. To by bylo velmi důležité. Není možné, aby hospodářská krize vedla k tomu, že se půjde cestou privatizaci. To jsme viděli v Chorvatsku. V Řecku jsme viděli, že tam důsledek krize byla snaha privatizovat tyto věci, odvést je tedy z toho sektoru komunálních podniků co chce komise v tomto případě učinit, protože komise, tedy trojka, je za toto v případě Řecka odpovědná. A Toto právo na vodu bychom měli zhodnit v rámci konzultací se třetími zeměmi. Mělo by se to týkat také využívání přírodních zdrojů tak aby vždy došlo k tomu, že budou vyslyšeny občanské organizace právě například v oblasti dodávek vody a dalších služeb. Zde je důležité podpořit ty, kteří to skutečně potřebují. Je skutečně důležité, aby pitnou vodu dostávali všichni, kteří pitnou vodu potřebují. Je třeba, abychom rovněž zajistili ekologické vodohospodářství a musíme se postarat o to, aby tady nepředvládl v tomto sektoru přístup, kterému jde pouze o zisk. Rovněž je třeba zajistit provádění ekologických inovací a vyvíjení systémů, které jsou vhodné pro jednotlivé regiony. Je třeba také chránit podzemní vody před znečištěním, například tím, že se někde těží minerály, ropné produkty či zlato. Děkuji a nyní Jan Gerbardy za minutu a půl.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 Omlouvám se, asi poslouchám nějaký špatný jazyk, finštinu nebo co. E, omlouvám se, pane předsedo. E, na úvod bych vám chtěl poděkovat a pogratulovat všem, kteří se účastní této první evropské občanské iniciativy. Mě vůbec nepřekvapuje, že jde o vodu, že ta je ústředním bodem této první iniciativy. Zkrátka proto, že voda znamená život a e, život je středobodem všeho, co děláme. Samozřejmě, že voda je lidským právem, to je očividné, ale e, pouhé uznání tohoto faktu ještě lidem nezajistí přístup k vodě a hygieně. Mnohem důležitější je zkoumat podmínky, které by nám umožnily e, přinést toto lidské právo všem lidem na e, této planetě. Můžeme eh, dlouho diskutovat o liberalizaci nebo privatizaci eh, vodohospodářství, o tom zda je to dobře nebo špatně, ale začněme eh, největším poskytovatelem vody na světě, což je sama příroda. A řekněme si upřímně, že příroda je ohrožena. Probíhá ztráta biodiverzity, což může znamenat, že příroda přijde o schopnost nám poskytovat vodu. Evropská unie je dobrým příkladem e, silné legislativy na ochranu prostředí. E, Evropská komise velmi statečně bojuje, nicméně e, členské státy ji nemají vždy eh, na prvním, na prvním místě žebříčku priorit. Takže moje otázka na občanskou iniciativu zní, eh, jste si vědomi toho, že příroda je základem čisté vody pro všechny a že eh, v našem boji pro vodu, za vodu jakožto lidské právo musíme také bojovat co nejusilovněji za samotnou přírodu. Děkuji. Děkuji. A nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye. A na jednu minutu má slovo Ines Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, ale měla jsem zasedání jiného výboru. V každém případě bych chtěla poděkovat eh, organizátorům této iniciativy za tuto iniciativu, která dosáhla svého cíle a chtěla bych také poděkovat parlamentu za to, že uspořádal toto slyšení. Myslím si, že obsah této iniciativy několik měsíců před evropskými volbami je opravdu zásadní. Protože se zde projevuje, že evropští občané mají právo na iniciativu i v tak důležitých oblastech, jako je právo na přístup k čisté vodě a hygieně, jako základní právo. I my v tomto parlamentu jsme na základě směrnice o vodě byli schopni formulovat své požadavky Především eh, s tím, že jsme navázali na to, eh, co propagují také organizátoři této iniciativy. Třeba jsme hovořili o těch eh, zdrojích, o těch prostředcích. Musíme zabránit tomu, aby nebyly ty chudé rodiny odpojovány od vody aby nebyly postihovány země, kde ještě nebyly dosaženy cíle milénia. Bylo by dobré využít to 1% zdrojů, prostředků eh, z poplatků k tomu, aby se pomohlo těmto, těmto zemím. Také by bylo dobré, kdybyste byli trošku konkrétnější, aby se pohovořilo také o hierarchizaci cílů Důležité je uznat struktury pro řešení přeshraničních konfliktů v oblasti zprávy a řízení vodních zdrojů. Je to důležité především v těch zemích, kde to může být prostředkem nebo tedy zdrojem konfliktu. Alexandra Papadopoulos, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Rovněž já vítám tuto první evropskou občanskou iniciativu. Je to skutečně první, které se podařilo schromáždit podle Lisabonské smlouvy více než 1 milion podpisů. Já jsem se podívala, podílela na vypracování zprávy a myslím si, že je zde třeba podpořit participativní demokracii. Můžeme udělat mnohé ku prospěchu občanů právě pomocí těchto občanských iniciativ. Mne znepokuje ten, ta nerovnost v oblasti přístupu k vodě. Máme eh, pomocí rámcové linie o vodách velice přísné podmínky pro dodávek, dodávky vody. Já jsem například odpovědná za biologickou, mikrobiologickou analýzu kvality vody. To je důležité, máme tady přísné podmínky, to je dobrá věc, ale v jiných částech země v Africe a v Ázii takovéto přísné podmínky nemají a tím vzniká obrovská nerovnost. A dále odpovědnost trojky v zemích, eh, které spadají pro programy sanace veřejných financí. Toto mě znepokojuje. Eh, můj předvdeční řekl, že Trojka privatizovala celou řadu podniků a já se ptám, O co tedy jde? Jde skutečně pouze o to, eh, mít zisky, vytěžit co nejvíce z různých služeb. Momentálně procházíme také krizí hodnot a tato otázka mě skutečně velmi zajímá. Já bych eh, si ráda vyslechla názor Evropské komise. Proč říká pan komisař Ren, že Evropská unie není odpovědná za tuto vlnu privatizací, ale kdo tedy v tomto případě e, donutil e, privatizovat ty podniky? Byl to tedy Mezinárodní měnový fond? Děkuji. A nyní má slovo pan Hefner. Děkuji. Čím se, co mě opravdu velmi nepokojí, a tady hovořím za výbor petiční, je to, že pomocí Evropské eh, občanské iniciativy jsme tady vytvořili jakýsi nástroj toho, že občané mohou tedy vyjádřit svůj názor. My Tedy často tady máme, činím rozhodnutí, ty jsou pragmatické, týkají se každodenního politického života, ale toto, o čem hovoříme nyní, to je něco, co se týká toho hlavního nasměrování našich politik. A mě tady zaměstnává jedna otázka, jakým způsobem my toto sladíme. Jeden příklad. Máme tady asi jeden celých 9 milionů občanů, který se vysloví proti privatizaci vody, eh, vody jakožto veřejného statku. My v Evropě máme všude většinu občanů, kteří se vyjadřují stejným způsobem. A mohu říct, že právě v těch zemích, kde došlo k masivním privatizacím, jsou občané proti. Ale současně vidíme, že Trojka, jakožto evropská instituce ve Španělsku, Portugalsku a dalších zemích, prosazuje právě privatizaci v oblasti dodávek vody. A já se proto ptám komise, jakým způsobem můžete zajistit, že politika, kterou si přejí Evropané, bude provádět trojka, i trojka. Jak můžeme například v naší zahraniční politice nebo v rozvojové spolupráci zajistit a garantovat, aby tato navíc důležitá otázka, a totiž jak budeme zacházet v budoucnosti s vodou na naší planetě, tak aby všichni k ní měli přístup a tak, aby e, jsme tady neměli v budoucnosti války, které již nebudou o ropu, ale o vodu. Proto potřebujeme nějaký režim mezinárodní, mezinárodní dohody pravidla. Jak to zajistíme a jak zajistíme to, že naše zahraniční politika eh, se bude provádět v zájmu našich občanů a ne v zájmu koncernů, kteří žijí a profitují z privatizace vody. To je má otázka. Děkuji mnohokrát panu Hefnerovi. A nyní má slovo výbor občanů a má 10 minut na zodpovězení otázek a prosím rozdělte si ten čas, jak budete potřebovat, ale je třeba dodržet ten desetiminutový limit. Prosím. Ano, děkuji. Začnu já a potom eh, eventuálně předám slovo kolegům. Chtěla bych eh, poděkovat eh, za to, že jste zde vnesli zásadní otázku a sice, jak při prosazování práva na vodu jako základního práva je důležité říci, jakým způsobem bude toto lidské právo zajišťováno. A já si myslím, že zajistit lidské právo znamená zabránit tomu, aby se voda nestala komerčním statkem nebo statkem, který se využívá k obchodním, komerčním činnostem sloužícím k realizaci zisku. Uvedu pár údajů, které budou svědčit o současné situaci. Za posledních 10 let od roku 2001 a také v uplynulých tedy 13 letech sledujeme různé kroky vedoucí k privatizaci vody. V posledních 86 případech, které jsme monitorovali, tak 51 těchto případů bylo v průmyslových zemích a 35 v rozvojových zemích 21 z těchto případů se odehrálo ve Francii, která je vlastí velkých nadnárodních společností v oblasti vody. A potom se tedy Paříž na základě toho rozhodla, že eh, vrátí vodu obcím. A podobné kroky se odehrávají i v jiných eh, státech eh, Například eh, v 15 velkých amerických eh, městech eh, se také vrátila voda obcím, původně tedy byla v rukou soukromých firm. 12 z těchto firm byly nadnárodní firmy se sídlem v Evropě. Totež se odehrává i v celé řadě rozvojových zemí, například v La Paz, v Buenos Aires, v Johannesburgu, v Ghaně a také v Indonésii a tedy konkrétně v Jakartě. To znamená, že v celém světě se uvažuje o kvalitě služeb, kterou nabízejí soukromé subjekty, kontroluje se tato kvalita a odpověď je často ta, že veřejné subjekty nebo tedy veřejné orgány jsou více schopny zajistit kvalitní vodu, kvalitní službu za nižší náklady pro občany a právě velmi často se vrací tato zpráva do rukou veřejných subjektů. To se odehrává opravdu v různorodých zemích, v zemích, kde mají pravicovou vládu, levicovou vládu i různé další politické tendence, takže to rozhodně není ideologická tendence. My jako občanský výbor požadujeme, aby Evropa i ve své zahraniční politice se jasně orientovala na to, že je nutno prosadit, že voda je základním lidským právem. Nechceme jen nějaké prohlášení, protože těchto prohlášení už máme celou řadu, ale chceme opatření a kritéria, která budou odrážet zohlednění tohoto práva ve všech politikách, které Evropská unie realizuje všude ve světě. To je téma, které zde už zaznělo i z úst zástupců Španělska, Řecka. Bylo by hezké, kdyby Evropská unie a trojka například vyloučila vodu v Soluni z privatizace v okamžiku, kdy se provádějí úsporná opatření, protože pokud je voda veřejným statkem, tak není možné provádět tuto privatizaci. Pokud bereme v úvahu také návratnost, tak tato návratnost je mnohem lepší v případě uh, veřejných poskytovatelů. Jsou tam potom menší náklady na zdravotnictví, menší náklady na péči o zdraví občanů, jsou tam také větší plusy z hlediska ochrany životního prostředí, protože veřejní poskytovatelé se zaměřují také na to, že recyklují tyto zdroje a snaží se také ochránit eh, okolní životní prostředí. A musím k tomu dodat ještě jeden aspekt, který možná není dostatečně zohledňován v rámci evropských politik, ale objevuje se všude ve světě, i v OSN. Já jsem tam tedy součástí té poradní skupiny a tam jsme vedli rozpravu, kdy nám zástupci soukromých podniků řekli, že když dojde k nějakým katastrofám souvisejícím s vodou, tak eh, oni nejsou schopni žádným způsobem zajistit ty základní potřeby. Ano, je to možné, ale až poté, co je vyřešena ta nouzová potřeba, co je tedy zažehnána ta katastrofa. Nicméně veřejný poskytovatel, ten poskytuje tu službu i v okamžiku, kdy dojde k nějaké přírodně či jiné katastrofě. Je důležité, aby Evropská unie spolupracovala se zeměmi, jak už s rozvojovými zeměmi, tak i s dalšími zeměmi v rámci dohod eh, o volném obchodu, aby se zde vzalo v úvahu, že hovořit o vodě i mimo Evropskou unii znamená zajistit právo na přístup k vodě a ke službám, k hygienickým službám, a na jedné straně také ochranu tohoto zdroje, zabránit tomu, aby se tímto způsobem neprivatizovaly tyto zdroje v jednotlivých zemích a aby se tam nezaváděly různé skryté formy privatizace či liberalizace, ať už tomu chceme říkat, jak chceme. A je důležité zajistit, aby voda byla dostupná i pro občany s nízkým příjmem. Myslím si také, že vytvářet politiky, které budou podporovat spolupráci mezi veřejnými sektory s tím, že se využije know-how a Zkušenosti evropských veřejných firm, které existují a které jsou velmi důležité i pokud jde o rozvoj místní ekonomiky, tak si myslím, že toto by mohlo na pomoci hospodářskému rozvoji i ve třetích zemích a že by se tam zohlednily také místní podmínky, sociálně ekologická, udržitelnost rozvoje, který, jak nám krize ukazuje, už nemůže podléhat nějaké regulaci nebo globalizaci, která se zatím vytvářela a zatím existovala. Já si myslím, že Evropská unie by v tomto smyslu měla reagovat uspokojivě na žádost Evropské občanské iniciativy, měla by reagovat na ten základní požadavek a dokázat, že Evropa poslouchá svůj lid, své obyvatele a tím by potlačila tu rostoucí nedůvěru k Evropské unii a zároveň by se představila ostatnímu světu jako obhájce lidských práv, jako nositel modelu rozvoje, který je slučitelný jak s hospodářským rozvojem, tak se sociálním rozvojem, tak i s lidskými právy. Nevím, jestli k tomu Pedro chce ještě něco dodat, máme ještě minutu a půl. en el minuto y medio. A za tu minutu a půl, která nám zbývá, eh, pane Hefnere, lidské právo na vodu ve světě nebude splněno, pokud nebudeme bojovat za to, že obnovíme dobrý stav našich ekologických prostor, kde vzniká ta naše čistá voda, kde začíná hydrologický vodní cyklus, Chudí potřebují čisté řeky. Není to problém bohatých, nebo tedy je to i problém bohatých, ale hlavně je to problém těch chudých, protože právě ti nejvíce trpí ničením přírody ve světě. Nikosy. Ta toxická těžba všude v Latinské Americe, v Africe, u ústí řek, a používání toxických hnojiv, to všechno vede k tomu, že se zvyšuje toxické znečištění toho, co potom eh, vedeme v trubkách a to skutečně exponenciálně. A my neprovádíme ani mezinárodní odhady. Těch 10 eh, tisíc mrtvých eh, denně, to jsou průjmy, biologické znečištění. Lima, 9 milionů obyvatel. Odbory o tom hovořili veřejně. Lima, 9 milionů obyvatel, nebude mít právo na eh, na pitnou vodu, protože ta řeka je znečišťována po celém svém toku kvůli těžbě. Je to tedy toxické znečištění. Jakým způsobem vytváříme bohatství? Frakování, toxická hnojiva. A už nám došel čas, takže to je vše. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. A nyní předávám slovo komisi. Slovo bude mít Klaus Rudischhauser za komisi. Prosím na čtyři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, je mi potěšením dnes být s eh, přítomen u této diskuze a přispět do ní. A myslím si, že skutečně máme co přispět. Voda a um, úprava čištění odpadních vod vždy byl ústředním bojem uh, rozvojové spolupráce EU. Je to obsaženo ve všech našich základních dokumentech. A proto si myslím, že můžeme zajít až tak daleko, že EU která celosvětuje, poskytuje 60 veškeré celosvětové rozvojové pomoci, tedy komise a společné členské státy. EU e je jedním z průkopníků, který podporuje druhý cíl této iniciativy. Já myslím, že to takto mohu otevřeně říci, že nepřeháním. A o to spíše, že se jedná o peníze dělených poplatníků EU. Tyto prostředky vydáváme v třetích zemích a tím vlastně vnášíme vaše zájmy do třetích zemí pomocí vašich peněz. Několik příkladů. Právě jsme se zavázali v rámci jeho dalšího programovacího období poskytnout 31 miliard dodatečně pro boj s podvýživou. A protože podvýživa je mnohem častěji problém vody a kanalizace eh, než problém potravin a jejich dostatku, tak tomuto problému se tedy budeme věnovat eh, právě v partnerských zemích a ty peníze eh, určené pro boj eh, s podvýživou právě budeme vydávat na vodovodní a kanalizační síť v těchto zemích. Již na rok 2013, během roku 2014 pouze komise investovala do této oblasti ve třetích zemích 2,5 milionů eur v našich partnerských zemích. Eh, velká část je tedy, jsou kredity, jsou to kredity ve výši 2 miliard EU a my jsme vlastně umožnili, aby byly ty kredity, ty úvěry poskytnuty právě proto, že jsme to zajistili těma 2,5 miliony z naší strany. Dále se se hovořilo velmi o otázce práva. Ano, samozřejmě naše rozvojová politika se zakládá na veškerých rezolucích OSN, na veškerých rozhodnutích OSN a z tohoto pohledu je nepochybné, že pokud se angažujeme v oblasti vody, tak samozřejmě jednáme na základě práva. Ovšem musíme eh, spolu zohlednit i potřebu, tedy musíme soustředit naše peníze tam, kde je ta potřeba nejsilnější, to je myslím velmi důležité. A nyní význam Budy. Ten je uznán, paní Striflerová na to poukázala a další. A je to jeden z rozvojových cílů tisíciletí. A je to jeden z těch cílů, kde bohužel ještě pohulháváme, máme co dohánět. A proto, jak jsem mi říkal, eh, voda a kanalizace pro nás i nadále zůstane prioritou. Důležité je, abychom do budoucnosti si to lépe naplánovali. Mnoho řečníků o tom již hovořilo. Za rok a půl se bude v New Yorku konat nová konference Post 2015. Bude se tam cestovat nová rozvojová agenda a komise ve svém dosavadním sdělení k tomuto tématu upozornila, že je důležité zodpovědně přistupovat eh, k přírodním zdrojům. To je pro nás vysoce důležité. Takže i během vyjednávání v New Yorku se budeme zasazovat o to, aby zde existoval a byl také zakotven odpovědný přístup ke zdrojům, byl zakotven do odpovídajících textů pro budoucnost. A ještě několik dalších bodů, které jsou podle mě důležité. Jednak, jak jsem již říkal, Máme společnou eh, politiku EU. To tedy znamená, že pokud Evropská komise nějaké ceny učiní méně v oblasti vody, tak zpravidla je to proto, protože jeden či někteří členské, některé členské státy tam již činnost vyvíjí nebo některé jiné organizace. Takže tady máme skutečně koordinaci, koordinujeme se v oblasti rozdělování úkolů a to je důležité. A rovněž je důležité, a to je třeba potrhnout, toto. Rozvojová spolupráce může být vždy pouze pomoci k tomu, aby ta země pomohla sama sobě. Sami ten problém nevyřešíme. Potřebujeme vlády v partnerských zemích. Takže tady je e, velký, to, to je velká výzva pro evropskou diplomaci, pro jejich vnější činnost. Takže celkově bych nezacházel do detailů. Mohu pouze zopakovat, že cíl této iniciativy je v podstatě uh, Eh, středobodem naší rozvojové spolupráce. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní na závěr má slovo paní Pavalery, aby zakončila toto kolo. Prosím, paní Kamerly. Děkuji, velmi stručně. Já si myslím, že je důležité v politikách rozvoje, abychom měli vždycky na paměti to, že voda je velmi důležitá nejen pro jakoukoliv formu života, nejen tedy pro lidi, ale pro všechny formy života, ale že čím dál více souvisí také s energetickou politikou a s politikou potravinové bezpečnosti. Proto máme za to, že říci, že voda je lidským právem, je naprosto zásadní i v okamžiku, kdy diskutujeme o bezpečnosti potravin a o budoucích výhledech planety, kde narůstá počet obyvatel a přitom se zde neprodukuje dost potravin k tomu, aby se zajistil um, důstojný život všem a dostatečné zásobení potravinami. Z tohoto hlediska je zde i jeden důležitý prvek, který je třeba zdůraznit, a sice ve chvíli, kdy uznáme, že voda je lidským právem, budeme vyžadovat, aby voda byla vyňata z pravidel vnitřního trhu, ale také z jednání o volném obchodu, která jsou vedena v různých eh, formách eh, TTIP, eh, TITA a tak dále. Tyto výjimky, které byly uděleny, byly uděleny proto, že se do toho zapojili občané, využili svého tlaku a my doufáme, že tato iniciativa půjde dále touto cestou. Děkuji, tím jsme dospěli ke konci druhého bloku. Takže předsednický stůl dozná změn a pak budeme pokračovat s blokem číslo 3, který se nazývá neliberalizace vodohospodářských služeb. A já prosím, aby se dámy a pánové vyměnili, aby byli řečníci připraveni. So, ich bitte doch alle. Prosím všechny, aby se opět usadili, abychom mohli začít s naším třetím brokem ne liberalizaci vodospodářských služeb. A já předám slovo panu Otovi na pět minut a on eh, bude mít prezentaci, která se týká cílu. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Momentálně v té naší diskuzi dnes spadlo již mnohé. Název říká pro nás, že lidská práva mají přednost před zájmy trhu a proto říkáme, že neliberalizovat, neliberalizujeme vodospodářské služby. Voda, a to je známá věc, je omezený přírodní eh, statek a je to velice důležitý statek pro zdraví veřejnosti. Přístup k vodě je čisté vodě je předpoklad pro další základní lidská práva, jak například zdraví a třeba i vzdělání. Proto říkáme, voda není zboží. A když řekneme, že voda není zboží, tak je třeba eh, se podívat na to, kdo obchoduje se zbožím. To jsou soukromé podniky, ale jejich úkolem ani jejich cílem není, aby realizovali lidská práva. Oni je mají dodržovat, realizovat, uskutečňovat lidská práva a prosazovat lidská práva. To je státním úkolem, což eh, kam, eh, patří sem například i úkol tedy zajistit lidem přístup k vodě. V naší iniciativě jsme konstatovali, že je důležité, aby se dodávky vody organizovaly co možná nejblíže občanovi, tak aby se umožnila demokratická kontrola a účast, což tedy znamená, že se zde máme velice speciální úkol, eh, který musí převzít obce, a to bezprostředně. Voda je přírodním monopolem a není možné na ní uplatňovat pravidla vnitřního trhu. Tam, takto to nesmí být. Obce musí kdykoliv mít odpovědnost a mít možnost realizovat tuto odpovědnost. I toto je demokratický princip demokratické kontroly. A proto požadujeme, aby voda a zdroje vody byly vyhlášeny veřejným statkem a aby byl zrealizovan požadavek v tom smyslu, že je důležité, aby hospodaření s vodou a s vodními zdroji nepodléhalo pravidlům vnitřního trhu. Což je usnesení, eh, které bylo učiněno, přijato v roce 2004 Evropským parlamentem, takže je již deset let staré. Znamená to tedy, že tento veřejný statek vodu si nesmí nikdo přivlastňovat, aby s ní obchodoval a měl z toho profity. Je důležité, aby voda byla přístupná všem a je důležité, aby toto bylo jasně zakotveno v evropském právu. Proto vítáme i když to není hlavním obsahem naší iniciativy, skutečnost, že byla voda vyňata z směrnice o koncesích. My to považujeme za první krok směrem Eh, k situaci, kdy chceme, abychom s konečnou platností výjimuli vodu z pravidel pro vnitřní trh a abychom eh, trvale zakotvili v evropském právu to, že eh, prioritní je to, aby dodávky vody se zajišťovaly v oblasti veřejného sektoru. A dále máme zde velké obavy a námitky proti zapojení veřejných služeb, zejména služby vody, do eh, vyjednávání o dohodě o volném obchodu, která momentálně probíhají s USA, protože takovéto dohody mají pouze tržní cíle, takže jsou v přímém protikladu s, realizem, s realizací práva na vodu, jakožto základního práva, a to jak v EU, tak tedy s partnerský, v partnerském státě, se kterým se vyjednává. A proto takzvané e, procesy hm, arbitrážní ohrožují komunální samozprávu a to e, proto, že znamenají pro komuny naprosto nevypočitatelné riziko v tom ohledu, jak tedy potom mohou demokraticky rozhodovat o tom, komu zadají služby vody a kanalizace. Eh, protože je možné, že nějaký možný zájemce či uchazeč by komunu, když se rozhodne jinak, eh, mohl žalovat a že by to vedlo k obrovským nákladům. Eh, myslíme si, že je důležité, abychom tady měli benchmarky v oblasti vody, oblasti těchto služek, abychom tedy sledovali hlavní cíle zlepšování kvality a zlepšování zabezpečení dodávek. Co se týče vysokých pevných nákladů v oblasti vodospodářství a dodávek vody, je důležité o tom, abychom co možná nejlépe využívali prostředky, které existují a poučili se od těch, kteří toto umí nejlépe. Komise může v rámci programu jistě iniciovat zlepšení dodávek vody v Evropské unii. A nyní k obcím, které se rozhodly zajistit dodávky vody pomocí soukromých společností či který se proto ještě rozhodnou. Oni tímto krokem akceptují to, že je možné dělat pomocí vody zisky, vytvářet zisky. Všem to jde na úkor občanů, protože občané nemají možnost se jinak rozhodnout, protože voda je přirozený monopol. Takže pak zde chybí demokratická kontrola, tak jako eh, a je třeba mít nějaký ekvivalent této demokratické kontroly. Je tedy důležité, aby veškeré platby a zisky byly transparentní a aby občané mohli eh, spolu rozhodovat v rámci svých obcí. Potřebujeme, abychom za tímto cílem měli evropské směrnice, které se budou týkat transparentnosti, výkaznictví a účasti. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní musíme poněkud eh, sledovat čas, protože máme čas pouze do 18.30, protože potom tlumočníci budou mít svou dobře zaslouženou, svůj dobře zasloužený konec pracovní doby, takže prosím o stručnost. Vím, že je to obtížné u takto důležitého tématu. Zahajujeme tedy první otá- kolo otázek a každý z tazatelů má čas jednu minutu a půl a prosím, dodržujte tento čas. Jako první má slovo kolegyně Legrip. Děkuji. Já bych chtěla předeslat, eh, abychom to tedy zvládli rychle, že pro mě otázka přístupu k vodě není otázka ideologie, je to otázka práv, otázka priorit, otázka akcí, otázka efektivity. Jak nesouhlasit s body 1 a 3 těchto poručení, které navrhuje tato první evropská občanská iniciativa? To jsou nepopiratelné věci. Já jako členka výboru pro ochranu spotřebitele se zaměřím na bod 2, který žádá, aby vodohospodářské zdroje byly vyloučeny z liberalizace a byly vyňaty z vnitřního trhu. Já si myslím, že je to dost nejednoznačné. Je zde takový eh, nejasný, možná záměrný nerozdíl mezi vodou a službami, které jsou svázány s vodou. Organizátoři nebo tedy lidé, kteří zorganizovali tuto iniciativu, hovoří o vodě, to je tedy zdroj, který by měl být vyloučen z toho volného trhu. Já si myslím, že je to dost nejednoznačné. Voda je statek, je to zdroj, který si zaslouží zvláštní ochranu, ale služby související s vodou by měly být vyloučeny z pravidel tedy vnitřního trhu. Velmi konkrétně, protože máme velmi málo času, připomenu, že pravidla vnitřního trhu platí i pro služby ekonomického veřejného zájmu, kam patří i služby související s vodou, aby byla zajištěna transparentnost, rovné zacházení, nediskriminace mezi spotřebiteli a poskytovateli a aby byly zajištěny i výhody pro občany. A já si říkám, že i do budoucna by Evropská unie mohla přijmout opatření z hlediska ceny, z hlediska kapacity, z hlediska financování do infrastruktur v budoucnosti. Děkuji. Děkuji nyní Evelyn Gebhardt na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Pane Ote, vy jste právě zcela právem poukázal na velmi důležité téma a týkalo se to zajištění vody jakožto všeobecného statku pro všechny občany. To je na důležité a my nesmíme připustit, aby se z vody stalo něco, k čemu se bude přicházet, přistupovat pouze z pohledu trhu. Není tedy možné, aby se tady hledělo na zisk, musí se hledět na přístup a kvalitu pro občana. Správně jste tady hovořili o, dohodu, o dohodě o volném obchodě, kde tady máme kapitolu, která se týká e, zadávání veřejných zakázek a která v nás vyvolává velké obavy. A týká se to i eh, zakázek v obecném ekonomickém zájmu. A tady se ptám ne pana Ota, ale komise, jakým způsobem se k této oblasti postaví a zda tyto prosby, to prosbu 1,9 milionů občanů občanek a možná těch občanů více, sice nepodepsali, ale vidí to stejně. Jakým způsobem zajistíte to, aby zadními vrátky dohody o volném obchodu nám zmizela, či byla spochybněna veškerá ta dobrá pravidla, která si tady v Evropě zavedeme, například proto, že tam bude zajištěna záruka investic. Jak chcete k tomuto přistupovat? Děkuji mnohokrát. Evelyn Gephardt nádherně dodržela minutu a půl. První řečnice, která dodržela řečnický čas. A jako další má slovo kolegyně Heiderule. Děkuji chtěla bych poděkovat eh, občanské iniciativě. A když si vzpomínám, jak jsme diskutovali o koncese pro služby, tak musím říct, já jsem nedoufala, že se nám do podaří mít v eh, parlamentu a v komisi většinu pro to, abychom vyjmuli vodu ze směrnice o koncesích. A samozřejmě, paní Legrip, nejde pouze o privatizaci. Vlastnické poměry, vlastnické otázky eh, jsou v kompetenci výhradně členských států, ale tady šlo o liberalizaci, o otevření trhu. A přesně tak to stálo v bodech odůvodnění směrnice o službách. Naštěstí se nám podařilo vodu výjmout. Já jsem skutečně velice ráda, že voda nepodléhá evropským liberalizačním pravidlům. Totiž nebyl první eh, střed o toto a já jsem velice ráda, že jsme ho vyhráli. Ale chci položit otázku komisi. Podařilo se nám to pouze pomocí kompromisu. A v tomto kompromisu eh, se říká, že je tam doložka o přeskumu. To tedy znamená, že ve dvou či tří letech za dva či tři roky bude přeskoumáno, jaké dopady má to, že voda byla vyjmutá. A tím se nemyslí dopady na vnitřní trh. Tomu jsme dokázali zabránit. Myslí se tím dopady eh, s ohledněním zvláštního charakteru vody. Chci se zeptat na jednu věc. Jakým způsobem to chcete nějak pojmout, ji definovat, popsat? A dále se ptám eh, zástupců Evropské občanské iniciativy, co konkrétně požadujete my skutečně nechceme, aby tady za pět let náš jeden úspěch, který jsme dosáhli, byl uh, zničen. Takže já se ptám, co je třeba přesně analyzovat, co je třeba uh, přesně zakotvit, protože já jsem skutečně také toho názoru, že zboží není nějaké typické zboží, ale je třeba si uvědomit, že i ty služby, které jsou svázány s vodou, nemohou být služby, které budou otevřeny komercializaci a liberalizaci na evropské úrovni. Děkuji Heide Rühle a jako další na dvě minuty Denis de Jong. Promiňte, omlouvá se pan předseda na minutu a půl. Já už jsem viděla zděšení ve tváři kolegů, takže pozor, jedna minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Je to od vás velmi jasné. Nicméně, já bych chtěl poděkovat organizátorům této iniciativy, děkuji jim z celého srdce. Musíte si ovšem uvědomovat, že vnitřní trh má své limity, ať už jde o sociální práva nebo další aspekty, jako je důležitost veřejných služeb. Já jsem tedy eh, rád, že vznikla tato iniciativa, nicméně souhlasím s Heiderilem. My potřebujeme nějaký závazek komise, že se to v budoucnu nezmění. Když se podívám na politiku komise, zejména v rámci eh, programu Trojky, tak komise se drží privatizace a snaží se ji těmto zemím vnucovat. Takže moje otázka zní, eh, jak můžete eh, jednat tak eh, rozpolceně? Vy dát, uděláte výjimku ve směrnici o koncesích, nicméně trojka razí privatizaci. V Nizozemsku jsou zahraniční poskytovatele vody povzbuzováni k tomu, aby se chovali komerčně, zatímco doma to dělat nesmí. Ehm, takže mě by zajímalo, co, co si o, o tom komise myslí. A pokud jde o... Pokud jde o eh, Evelyn Gebhardt a o to, co říkala eh, o Americe, eh, tak pokud chcete uchovat vodu ve veřejném sektoru, tak nebudeme, neositneme se pod tlakem Spojených států. Chce někdo z výboru občanů odpovědět na nadnesené otázky? Tak na 8 minut, prosím. Ano, zcela stručně bych se chtěl věnovat eh, tomu vztahu mezi iniciativou a jejími požadavky eh, a směrnici o koncesích. Já jsem říkala, že směrnice o koncesích nebyla jaksi v hlavní pozornosti eh, iniciativy, nebyla středem jejího zájmu, ale stala se součástí veřejné diskuze a to asi jiným způsobem, než tomu, kdy bylo u jakéhokoliv evropského plánu. A proto jsme rádi, že voda byla vyjmuta, ale e, ta zadní vrátka vidíme stejně a vidíme ji v té doložce o přeskumu, která může vést k tomu, že se tam znovu nastolí to celé téma otevření trhu v oblasti vody za několik let. Proto je důležité eh, zohlednit, že i na základě výsledku iniciativy bychom měli přijít, přejít k tomu, že řekneme, uznáváme, že občané si nepřejí otevření trhu na vnitřním trhu a zároveň řekneme, že to zajistíme do budoucna. To je mnohem více než pouze to vyznání, že chceme prosazovat lidské právo na vodu. V takovémto případě skutečně je tady veřejná, veřejný úkol celoevropský a který spočítá skutečně v tom, že budeme se soustředit na to, jak jsem to právě popsal. Děkuji, abych eh, odpověděl na otázku francouzské eh, poslankyně eh, paní Le Grip, která velice ráda podpoří cíle 1 a 3 naší iniciativy, tedy lidské právo na vodu a její prosazování v rozvojové politice Evropské unie. Nicméně vaše strana je ochotná otevřít poskytování vody liberalizaci. A to přesně chceme, aby Evropská unie nedělala a chceme, aby se k tomu zavázala. Chceme právně závazný závazek neliberalizovat eh, poskytování vody. Na tom není nic složitého. A e, dále, to vůbec nesouvisí s tím, co se děje na místní úrovni. E, my se domníváme, že lidské právo, e, uznání lidského práva bude mít vliv na členské státy a na městské orgány, které na to budou muset brát ohled, když budou vstupovat do privatizace. Spravodaj OSN má v tom zcela jasno, musí existovat rámec pro lidská práva. Já bych chtěl udělat udělat takovou jednu zajímavou věc. Tady mám 20 euro. Představte si eh, nadnárodní koncern, který operuje v Evropské unii, eh, není francouzský a není ani španělský. A já tady chci ilustrovat to, že pokud řekneme, že eh, vodní a hygienické služby musí být liberalizovány, tak kdo z toho bude mít prospěch? Tady eh, má 20 euro a představme si, kdo z toho bude mít prospěch, komu těch 20 euro půjde. Dobře, takže teď můžeme začít s dalším kolem otázek. Budou to řečníci za výbory eh, Envy a Pety a první na seznamu je eh, Sofie Okoní. Na minutu a půl. Mesdames, messieurs, je tiens... Dámy a pánové, já vítám občanskou iniciativu a dnešní slyšení, které nám umožňuje zasadit problematiku vod do centra debat a to je velmi užitečné. Já už dlouho bojuji za vytvoření nových mechanismů financování, aby se zlepšil přístup k vodě a hygieně. Jsem velmi ráda, že se tedy vede tato debata a samozřejmě podporuji také body 1 a 3 v rámci toho všeho, co zde zaznělo celé toto odpoledne. Nicméně, Ráda bych se dnes zaměřila na otázku liberalizace služeb spojených s vodou. Často se k tomu přistupuje různými způsoby. V rámci EU jsou vodohospodářské služby a kanalizace a hygienické služby striktně regulovány a kontrolovány veřejnými orgány. Jedna třetina občanů je zásobována prostřednictvím soukromých eh, poskytovatelů, ale i když eh, je poskytování vodohospodářských služeb zajišťováno soukromým subjektem, vždy je na veřejném orgánu, aby prováděl kontrolu, aby delegoval eh, tuto službu a to někdy nemusí být v rozporu s kvalitou a efektivitou této služby. Pokud dojde k nějakému zneužití, tak obce mohou znovu vzít na sebe tuto kontrolu provozování této služby a tím pádem zajistit kvalitu. Myslím si, že by bylo zajímavé si dnes vyslechnout všechny zástupce, všechny zainteresované strany, včetně zástupců soukromých firm v oblasti vodohospodářských služeb, protože i ti přispívají k hospodářskému rozvoji Evropské unie ten statut soukromého podniku, který je často demonizován, nicméně představuje i výhody. Ceny mohou klesat kvůli konkurenci a zajistí se také kvalita vody kvůli tomu, že je zde neustála veřejná kontrola. Jako podniky se podílejí na tvorbě HDP našich států, jsou zapojeny do reálné ekonomiky a mají zde i Eh, přístup na další trhy a pouze soukromé subjekty mají prostředky na to, aby investovali do výzkumu a do inovace v této oblasti a umožňují Evropě zůstat na čele v této oblasti. Děkuji. Mám pocit, že budeme muset některé kolegy poslat na výbor IMCO protože kolegové Simka byli skutečně příkladní, co se týče dodržování řečnické doby. Já skutečně opět apeluji na to, aby všichni dodržovali minutu a půl, jinak budeme mít velký problém s časem. Kryton Arsenis na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. E, privatizace vody je e, sociálně škodlivá a ekonomicky e, nerentabilní. Začalo to už tím, když paní Thatcher ve Spojeném království se rozhodla zprivatizovat vodárny a výsledkem bylo, že se strojnásobila cena vody pro občany a Strojnásobil se počet občanů, kteří neměli k vodě přístup, protože si ji nemohli dovolit platit. Také došlo ke snížení kvality a hygienické situace. V Bolívii eh, vedla eh, k vedla privatizace vody k tomu, že se lidé uchylovali ke sběru dešťové vody. Máme skoro 2 miliony lidí, eh, kteří jsou eh, angažovaní evropští občané a žádají o zamezení privatizaci vody. A také 50 eh, europoslanců tohoto parlamentu zaslalo dopis nad národním koncernům Řecká státní rada zrušila eh, privatizaci, eh, protože ji považuje za nelegální. Nicméně řecká vláda i nadále tuto eh, ilegální a iracionální privatizaci podporuje a provádí pod pláštíkem reform a pod záštitou pana Ševčoviče potažmo trojky. Soloňská vodárna má 8,5 milionů euro eh, zisku a další značné množství investic a má být prodána za 110 milionů euro eh, národním koncernům. Takže eh, řecká vláda tady provozuje nelegální činnost. A já bych se chtěl zeptat pana předsedy Ševkoviče, pokud máme respektovat přání občanů, což musíme, tak Eh, až se vrátíte do své kanceláře a budete eh, hovořit po telefonu se zástupci komise v Trojce, eh, tak jim musíte říci, že tato politika už není vítaná. Děkuji, Korin Lepáš, jedna a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. A mon tour, je voudrais d'abord dire... Já bych ráda řekla, že se opravdu s velkým potěšením účastním tohoto zasedání. Je to určitě pokrok a je to první den, eh, začátek eh, skutečné občanské demokracie v Evropě. Doufám, že takových dnů bude ještě více. Poslouchat eh, to je dobré, slyšet je ještě lepší. Je důležité, aby ten návrh občanů, který je zde dnes předkládán, aby ho komise vyslyšela. Já jsem velmi ráda, že se mnoho poslanců tohoto parlamentu shodne s tím, co je obsaženo v návrhu občanů. Ať už eh, pokud jde o směrnici o koncesích nebo o naše usnesení z roku 2012, které tedy bohužel je pouze usnesením a ne legislativním textem. Cílem je přesvědčit komisi, že si spousta našich spoluobčanů nechce, aby pokračovali cestou liberalizace těchto služeb. Možná v ideálním světě by byla zajištěna skutečná kontrola a rovnováha mezi soukromými a veřejnými poskytovateli, ale my nežijeme v ideálním světě a tak toto nefunguje. A když vidíme, jak narůstají ceny vody, když se přechází z veřejného systému na soukromý systém a v mé zemi, tam je celá řada příkladů, já bych vám je zde mohla vyjmenovat, tak chápeme, proč spousta našich evropských spolupčanů nechce jít touto cestou. Dokud nebudeme schopni skutečně dosáhnout rovnováhy, tak vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, nemůžeme jít cestou větší liberalizace a my musíme podpořit tuto občanskou iniciativu. Martin. Děkuji, Martin Kessler. Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat za to, že občanská iniciativa byla zorganizována. Děkuji vám a blahopřeji vám za to, že se vám podařilo nasbírat tolik podpisů, že jste tím ukázal, že v Evropě panuje velký zájem na tom, nejenom v Německu, i když největší počet hlasů pochází z Německa. Já sám bych tomu rád podotkl, že já pocházím z Franska. A v našem státě spolkové máme Eh, více než 2000 podniků, komunálních podniků, které skvěle fungují a dodávají skvělou čistou vodu. A musím říct, že tady žádnou konkurenci nepotřebujeme. Potřebujeme jistotu pro občany, že kdykoliv dostanou dobrou, čistou a kvalitní vodu. A proto vás naprosto podporuji a eh, chci ještě říct, že pokud jde o transparentnost a eh, konkurenci a zprávskou soutěž, tak samozřejmě tady vždy se objevuje ten argument, že ti, kteří mají mnohé možnosti na vnitřním trhu, pochází z velkých zemí a na dnešní diskuzi je vidět, že v Evropské unii jsou různé zájmy že například ty velké koncerny, podívejte se jenom pouze na ty lahvičky, z jakých zemí pocházejí, ty samozřejmě mají velký zájem na to, aby trh byl otevřený unii, aby se rozšířil. Ale odpovědní politici, kteří na místě, eh, například starostové, primátoři, městští radní, ti, kteří eh, vyvějí činnost v komunálních podnicích, ti musí rozhodovat. V jejich rukou to musí zůstat. A proto je důležité, že, že jsme se dokázali rozhodnout, eh, vyjmout trh s vodou a já vám slibuji, že takto se budeme chovat i nadále. Já vám to takto slibuji i v rámci vyjednávání eh, dohody o volném obchodu s USA. Pro mě jakožto občan, poslance CSU je toto zásadní a na to bych rád pozdravil. Čiž... Takže Fransko, hm. to není, <laughs> tady udělalo přípitek a jako další má slovo Nese Šaltis. Děkuji, pane předsedo. Toto hnutí za právo na vodu nemohlo přijít v lepší dobu. Zvláště, když poslanci eh, i v mé zemi v Irsku zavedli vodní poplatky a centralizovaný eh, vodní sektor jakožto část záchranných praktik, eh, které, ke kterým nás donutila trojka. Výsledkem je vyšší cena vody a nižší kvalita. A to v době, kdy občané stále ještě pocitují e, následky hospodářské krize a tvrdé e, úsporné politiky tak e, toto vydírání pokračuje tím, že byla centralizována dodávka vody na zcela, neza, na zcela nemorálním základě je zapotřebí, aby voda měla dobrou kvalitu a dodávka byla zabezpečena. Jde také o to, abychom zajistili, že přístup k vodě je právem všech občanů, abychom neliberalizovali eh, přístup k vodě. Klíčová otázka tady spočívá v tom, eh, jak, jaký účet za vodu je eh, ještě únosný. Kvalita vody je dobrá tehdy, když si ji mohou všichni dovolit. A pokud ano, tak teprve poté si zaslouží status lidského práva. Takže já se ptám komise, vzhledem k cenové dostupnosti. Eh, jak si myslíte, že Evropská unie splní rozvojové cíle tisíciletí, pokud jde o univerzální přístup k čisté vodě a hygieně? A dále, eh, jaká opatření jsou-li nějaká, budou podniknuty na zlepšení eh, podílu občanů a spotřebitelů na rozhodovacích procesech, pokud jde o přístup k vodě? Děkuji. Děkuji a nyní promluví Nikos Chuntis na jednu a půl minutu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poslanec Evropského parlamentu, jsem členem petičního výboru, jsem z frakce, levicové frakce a pocházím z Řecka. Vítám veškeré, veškerá prohlášení, která zde byla učiněna. Vítám občanskou iniciativu, která je skutečně velmi hodnotná. Padl zde již příklad Řecka. Ale i nadále v Řecku probíhají tyto privatizační pokusy v Aténách, v Soluni, i když to naráží na masivní protesty a požadavek referenda. Hovořilo se o Řecku. Komise říká, že bude reagovat otevřeně, že tedy vyjme vodu ze směrnice o koncesích. Pan Ren říká, že nechtějí nic změnit na vlastnících eh, vodárenské infrastruktury, ale na druhou stranu eh, trojka nutí řeckou vládu, alespoň tato takto tvrdí, aby prodala veškeré sítě. A to jak v Aténách, tak v Soludi. Proto se tedy ptám. Pan, ptám se pana Rena, pana komisaře, zda mi může říci, odkud pocházejí tyto velké nadnárodní vodárenské společnosti, které eh, odkupují potom eh, veškeré ty vodárenské sítě. A já jsem doposud od pana komisaře Réna na toto neodržel odpověď. Když říkáme, že voda je základní právo, tak se to, to musí odpovídajícím způsobem realizovat. Voda je veřejný statek, není to zboží. Děkuji, dostáváme se k postupu ke HDI. Mám tady dva zájemce o slovo, jako první Evelyn Gebhardt na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Hovořím ze svého kolegu Antonia Panceryho, který se bohužel nemohl dostavit a proto mě poprosil, abych za něj položila otázku. A sice se to týče následujícího. Ze směrnice o koncesích on je zpravodajem k této směrnici. V této směrnici se nám podařilo po velice eh, tuhých vyjednávání s Evropskou komisí vyjmout eh, tu vodu a kanalizace. Ale na druhou stranu vím, že Evropská komise, eh, že se to Evropské komisi vůbec nelíbí. Vždy nám to takto dává na srozuměnou. A nyní tedy otázka, jak to bude postupovat dál, jak se bude vyjednávat dál. Dnes to tady již padlo, že je tam ta doložka o přeskumu, za dva, tři roky komise přeskoumá, jak vypadá eh, ta aktuální situace potom, je možné, že skutečně se znovu pokusí to celé otevřít a ne, není, nemohli bychom se již nyní dohodnout na tom, že je ta záležitost ukončena, že bosa, promiňte, voda je veřejný statek a že to není zboží. Děkuji, Evelině Gebhardt. Eine Minute. A nyní na přesně jednu minutu Kristýna Gutierrez. No, Děkuji, pane předsedo. Já se obávám, že nemohu říci, že všechny tyto informace jsou v pořádku. Jedna věc je, že eh, voda je veřejným statkem a druhá věc je soukromá zpráva. Víme, že je to velmi transparentní. Celá řada místních orgánů uzavřela dohody, mají nebo jsou známy případy, v Evropě, kdy radnice pobírají od těch soukromých provozovatelů velké částky, které potom na černo využívají. Já si myslím, že potřebujeme jasnou regulaci, jasnou právní úpravu, abychom věděli, co odkud pochází. Všichni víme, odkud přichází elektrická energie, ale nikdo neví, odkud přichází voda. Takže je třeba také regulovat transparentnost a čestnost a nejenom říkat, že voda je veřejným statkem. Zpráva a řízení může být i soukromé, ale musí být zajištěna transparentnost. Děkuji a nyní se dostáváme k odpovědím na položené otázky. Opět bude odpovídat výbor občanů a má na to 8 minut a samozřejmě si eh, tu dobu můžete rozdělit, jak si budete přát. Prosím, děkuji mnohokrát. Já si myslím, že nebudu potřebovat příliš mnoho času, ale dvě věci jsou pro mě důležité. Já jsem poněkud zkráceně, jinak tady než jsme to dnes dopoledne vysvětlovali komisi, zmínil téma transparentnost a vysledovatelnost. To je skutečně pro mě zásadní bod. Podívat se na to, odkud pocházejí zisky, jak jsou vysoké, kdo z toho má užitek? Jsou to ty soukromí podnívníci eh, těch veřejných komunálních podniků? A jak vypadá investiční chování, která se, které se týká modernizace a oprav a dalšího rozvoje takového toho komunálního podniku, který má e, soukromý podíl podniku samozřejmě na zásobování vodou. A zde bychom skutečně si přáli, aby existovala odpovídající směrnice o transparentnosti, která by přesně předepisovala to, jak se mají chovat e, soukromí podílníci. E, to, že tam dochází k vytváření zisků, je nesporné ve městě, kde pracuji a žijí, jsme to takto zažili. Například v berlínském komunálním podniku vodárenském, kde máme dva menšinové podílníky soukromé, tak tam eh, ku prospěchu zisku těch eh, soukromých podílníků se město vzdalo svého vlastního podílu, tak aby skutečně mohlo poskytnout ty garantované zisky těm soukromým podílníkům. No to není možné. A zároveň vodárenské podniky, které již nejsou zapotřebí, jsou odstavovány. A to k tématu zdroje vody a tomu, toho, jak je zajistit. A to je důsledek s důsledkem, že vodárenské podniky, které dříve eh, byly udržovány v provozu, nyní jsou odpojovány, což vede k tomu, že vlastně ve svém okolí se navýší e, úroveň podzemní vody, což zaplaví e, sklepy v okolí. Tedy e, zásobování vodou není pouze čistou otázkou zásobování, ale je to také e, otázka ochrany. E, vlastně oblastí, eh, ze kterých tedy se voda získává. A dále téma liberalizace. Pokud podniku je soukromý podílník, tak tam není konkurence. My říkáme, že v takovém případě eh, my, my prostě říkáme, že zásobování vodou je přirozený monopol. A tady mohu říci, když to má v rukou soukromník, tak je to v podstatě stroj na tisknutí peněz. A když to mají v rukou obce, když tedy komunální podniky nejsou nuceny dělat zisky, tak mohou pomocí poplatku u zavodu eh, získávat peněžní prostředky, které jsou důležité pro to, aby učinili potřebné investice. A to je zásadní rozdíl, které, který je třeba v této souvislosti zohlednit. Je to tedy mnohem eh, diferencovanější situace, než to, jak to tady bylo tak nějak eh, zjednodušeně zmiňováno. Tomáso Fattori, Italské fórum hnutí za vodu. Česká občanská iniciativa nesměšuje vodu jako statek a služby, protože není možné oddělit vodu od služeb, pokud hovoříme o právu na vodu jako právo na přístup k základnímu statku. Když eh, potřebuji tedy, nebo pokud je o právo na vzduch, tak tam mě k tomu stačí plíce, když hovoříme o právu na vodu, tak tam potřebujeme služby, hygienicko-sanitární služby a vodohospodářské služby. Když se vrátíme k těm cílům naší Evropské občanské iniciativy, tak to nemůžeme obejít tím, že budeme hovořit o subsidiaritě. První otázka je jasná. Musíme okamžitě zastavit ten impuls k liberalizaci, protože to je opravdu objektivně impuls, jehož autorem je Evropská komise. A bylo to zde oficiálně řečeno, že to není politika komise, ale když se podíváme na to, co se prosazuje v Řecku, v Portugalsku, tak tam je jasně řečena tato povinnost. Musíte liberalizovat své vodohospodářské služby, pokud chcete dostat podporu z programu. Takže je zde podmínka, která se dříve používala ze strany Mezinárodního měnového fondu vůči jeho jižním tedy zemím a teď to komise používá a aplikuje to na evropské země. A my chceme, výslovně uznat právo na přístup k čisté vodě a hygienickým službám. Chceme, aby to byla legislativa, nebo tedy legislativní iniciativa. Chceme, aby to bylo opravdu černé na bílém. A chceme, aby se o tom hlasovalo i na generálním, nebo tedy na valném schromáždění OSN. Je důležité, aby žádný občan nebyl vyloučen z přístupu k vodě. Je třeba najít také speciální prostředky na investice aby byl zajištěn univerzální přístup k vodě i v chudších oblastech Evropy, kde tento přístup ještě není zaručen. Je zde čím dál více rodin, které schudly v důsledku krize a kterým hrozí, že jim bude odpojen přívod vody. A to nemůže být, není možné, aby chudoba byla příčinou, proč vás někdo vyloučí z tohoto práva na přístup k vodě, protože tady hovoříme o právu, tady nehovoříme o žádných zájmech. Takže my chceme změnit ten rámec. Chceme změnit něco, co přichází ještě před samotnou debatou o privatizaci. My chceme říci, že prioritou evropských politik v oblasti vody je zaručení základních práv, a ne trh, a ne zisk. A o to jde. Poslední věc, a to už bude z mé strany vše. Velmi dobře víme, že není v kompetenci Evropské komise veřejná nebo soukromá zpráva vody, v jednotlivých členských státech. O to ale teď vůbec nejde, o tom nediskutujeme. My diskutujeme o tom rámci a o uznání lidského práva na přístup k vodě a vyloučení povinnosti eh, k privatizaci. Chci ovšem připomenout, že kdykoliv, kdekoliv se evropská populace mohla vyjádřit, kdekoliv proběhla konzultace, tak se lidé vyslovili proti privatizaci, protože to byly opravdu dramatické zkušenosti. Měli jsme v Berlíně a v Madridu a v Itálii tři referenda, takže na severu, na jihu a vždycky se lidé vyjádřili proti privatizaci. A my říkáme, že zatím je třeba uznat právo na vodu a říci ne procesům liberalizace z hora. Potom se lidé mohou rozhodnout, občané se mohou vyjádřit a když jim dáme slovo, tak uvidíte, že řeknou jasné ne privatizaci.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 Jenom eh, velice krátce bych zareagoval eh, na eh, francouzskou poslankyni. Vy tedy bráníte soukromé vodárny, nehovoříte o veřejných vodárnách, státních vodárnách, pro ně platí stejné argumenty. Nám tady ale nejde o soukromé vodárny. Nám jde o to, aby Evropská komise se zavázala, že nebude liberalizovat vodárnu. Já si neumím představit, že vaše politická strana je pro liberalizaci trhu s vodou. Myslím si, že není. Takže nám nejde o to, co jste říkala. My eh, chceme po Evropské komisi nějaký legislativní závazek, že nebude eh, liberalizovat evropské eh, vodárenské a sanitární služby. Děkuji a nyní dám slovo komisi, pan Jonathan Fall, generální ředitel pro trh. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, ze všeho nejdříve bych chtěl říci, že toto je eh, velice eh, neobyčejná eh, událost a je mi potěšením tu s vámi být. Já bych chtěl pojednat o několika bodech, které tady zazněly a chtěl bych odstranit určitá nedorozumění. Nejprve, pokud jde o směrnici o koncesích tak je třeba jasně říci, že komise s ní není nespokojená, je zcela spokojená s výsledkem vyjednávání. Eh, já mám před sebou prohlášení pana Barniera z 21. června loňského roku, kde říkal, cituji, že eh, nejlepším řešením se nyní zdá výjmout vodu z oblasti působnosti směrnice. Je naší povinností vzít na vědomí eh, obavy, které vyjadřuje tolik občanů. Navrhnu předsedovi Barosovi a ostatním komisařům, aby přijal toto rozhodnutí, což udělali, a komise bude i nadále monitorovat situaci ve vodárenské vojenském sektoru. To mě přivádí k otázce toho přeskumu a k obavám, že tady jde o nějaký signál, že nějakými zadními vrátky bude toto rozhodnutí zvráceno. Není tomu tak. My samozřejmě musíme vyhodnocovat, co se děje ve členských státech. A je důležité mít na paměti, že to základní, fundamentální demokratické rozhodnutí ohledně toho, jak organizovat poskytování vody, se eh, přijímá na místní úrovni. Eh, Evropská unie tady nemá vůbec žádné pravomoce prohlašovat, že voda má být dodávána tak nebo tak, eh, státně nebo soukromně. To, jak už jsme tu několikrát slyšeli, za použití mnoha příkladů z mnoha měst a zemí v Evropské unii, to je záležitost místní demokratické samozprávy. Tato samozpráva to rozhodnutí učiní, bude ho měnit, přijímat a tak dále. A komise eh, za pět let, eh, jako vždycky, eh, jak je zvykem, v takovýchto komplikovaných legislativních záležitostech přeskoumá situaci a vypracuje zprávu, zašle ji Radě a Evropskému parlamentu a potom samozřejmě vezme na vědomí všechny, všechny reakce Eh, které budou výsledkem této dnešní historické iniciativy. Já si myslím, že nikdo eh, nemůže vědět, co komise udělá za pět let, ale myslím si, že můžu poměrně dobře odhadnout, že eh, zkrátka vezme v potaz ten běh událostí spuštěný touto iniciativou a následující debatou v členských státech. Potom eh, uvidíme, jak fungovala směrnice o koncesích a eh, vypracujeme zprávu. K některým eh, dalším záležitostem. Vracím se tady k obecné otázce liberalizace vody. Jestli komise může jasně prohlásit, že e, nemá v plánu e, liberalizovat zásobování vodou. Tak ze všeho nejdříve je třeba říci, že v závislosti na tom, jak přesně definujete liberalizaci, e, tak já souhlasím s vámi všemi, že liberalizace není to též jako privatizace tak toto je zcela eh, v rukou členských států. Jestliže členské státy nebo nižší správní úrovně v členských státech se rozhodnou eh, podle svého vlastního demokratického a ústavního systému, že voda, zasobování vodou má být prováděno tak či onak, tak je to jejich věc. A pokud, to musím říct velice jasně, pokud se eh, rozhodnou poskytování vody ponechat ve státním sektoru izolovaně od trhu, tak to je jejich věc, mohou to udělat. Mnoho zemí, jejichž občané a zástupci tu dnes hovořili, to tak má. To je v pořádku, my k tomu vůbec nemáme co říkat. Máme dokonce povinnost podle smluv k tomu nic neříkat. Pokud eh, se eh, někde rozhodnou v nějaké zemi, nepochybně na základě eh, diskuzí, otevřít některé stránky zásobování vodou trhu, tak samozřejmě se to potom stane a trh v Evropské unii jednotný evropský trh, česk- všech členských států má určitá pravidla pro tuto situaci, včetně velice důležitých pravidel pro transparentnost a nediskriminaci a tak dále. A to je potom ten spouštěč, to eh, počáteční rozhodnutí eh, tak toto rozhodnutí, které bude mít potom daleko sáhlé následky, přísluší místním samozprávám a ne e, evropské úrovni. My potom pouze se budeme zabývat následky těch lokálních rozhodnutí. Takže uvidíme, co se stane. E, Michel Barnier prohlásil toto ve svém prohlášení zcela jasně, jeho kolegové komisaři sdílejí jeho názor, a sice, že abychom odstranili e, jak jakékoliv, jakékoliv budoucí nedorozumění. Výjimuli jsme vodu z směrnice o koncesích a nemáme rozhodně v plánu podnikat nějaké e, další kroky, které by někdo z vás mohl označit za liberalizaci zásobování vodou. Budeme nadále Eh, pozorně monitorovat, co se děje na místních, regionálních a eh, národních úrovních všech našich států a budeme jednat, pokud to bude nutné, nejpozději za pět let kdy budeme eh, přeskoumávat fungování směrnice o koncesích. Děkuji. Děkuji a nyní na jednu minutu na závěr třetího bloku pan Ot, prosím. Děkuji, Právě se řekl, že nevíte, jak bude smýšlet Evropská komise za pět let, my to také nevíme. A proto je nyní důležitý ten krok, abychom řekli, že uznáváme, že zásobování vodou je lidské právo, že to patří k veřejným službám a že nesmí, nesmí trvale podléhat pravidlům vnitřního trhu. A pokud tedy komise, která bude smýšlet jinak, bude mít již toto pravidlo, které bude přijaté, tak ho bude muset změnit, ale k tomu bude potřebovat většinu. A to je tedy otázka a debata, kterou vedeme tady do, dobu, je to tedy otevření trhu v oblasti vody a tady sanitární služeb, je v podstatě něco, problém, debata, která trvá v podstatě již 20 let. Každých pár let se to znovu objeví na stole. A proto my říkáme právě, dnes je, nyní je ten okamžik pro to, abychom učinili ten jasný řez a musím říct, že v rámci volebního boje do Evropského parlamentu eh, o tom budeme intenzivně diskutovat eh, s kandidáty. Děkuji. Děkuji panu Otovi a nyní se dostáváme k závěrečným projevům a já jsem potěšen, že zde mohu přivítat dva zástupce jiných institucí, které zde nemáme tak často, jednak k zástupce Evropského hospodářského sociálního výboru, což je paní Lnuj a má slovo na dvě minuty, prosím. Merci, monsieur le président. Donc je... Děkuji, pane předsedo. Já se zastupuji Evropský hospodářský a sociální výbor. My podporujeme legislativu. My jsme požádali komisi a podporujeme také iniciativu eh, na přijetí legislativy, která by zpráva na přístup k vodě a hygieně udělala lidské právo, především v rámci po roku 2015 je třeba zajistit, eh, aby právo na přístup k vodě a hygieně bylo vnímáno jako základní právo. Navázali jsme na iniciativu maďarského předsednictví, aby politika v oblasti vody byla začleněna do dalších evropských politik. Máme zde také sdělení o evropských inovačních partnerstvích a také plán na zachování vodních zdrojů v Evropě. Přijali jsme také paní generální tajemnici Evropské federace veřejných služeb paní Karolu Fischbach-Pitel a také paní Barbaru Helferich, která je ředitelkou Evropské sítě proti chudobě na našem zasedání, kde jsme přijali akční plán pro zachování vodních zdrojů v Evropě, kdy jsme se rozhodli podpořit tuto iniciativu. Pro nás je důležité, aby bylo uznáno, že má-li být přijata tato legislativa, která by zajistila přístup k vodě pro všechny, je třeba rozlišovat mezi službami pro podniky, které vyrábějí a vydělávají a podniky, které tedy uh, poskytují služby eh, lidem, občanům. Takže v tomto smyslu nám připadá zásadní, aby byla přijata transparentní opatření a aby byla, byly uplatňovány výsledky inovačních partnerství v oblasti vody a také nám přijde důležité, aby bylo možné tu vodu jednoduše zpracovat, protože dnes už nemáme přirozenou vodu, kterou bychom mohli pít, takže je třeba prodloužit eh, nebo rozšířit eh, seznam eh, různých látek, které se mohou nacházet ve vodě, abychom mohli lépe spočítat náklady na čištění. A také je důležité, aby Evropská, Evropská unie v rámci své politiky sousedství a obchodní politiky dala velký pozor na to, jaký dopad budou mít tato opatření na její zahraniční politiku. Děkuji. Děkuji. A nyní jménem výboru regionu má slovo Michel Lebrun. Děkuji a především blahopřeji organizátorům této první Evropské občanské iniciativy. Děkuji také vám, pane předsedo, že jste přizval výbor regionu. My jsme měli příležitost diskutovat eh, o této první evropské občanské iniciativě ve výboru regionu s místopředsedou eh, této iniciativy panem Gudrianem a vypracovali jsme dvě stanoviska v tomto smyslu. Jeden se týká role místních a regionálních úřadů při trvale udržitelném rozvoji a zprávy vody a druhá se týká eh, koncesí a koncesních smluv. Jaký je obsah těch našich návrhů? Voda je prvkem, který je nezbytný pro život a místní a regionální úřady hrají velmi důležitou roli při řízení a správě eh, tohoto zdroje. Některé regiony jsou tedy zodpovědné za eh, distribuci vody a za zpracování odpadních vod, odpadních vod eh, a proto by tyto regionální a místní úřady měly se spolu podílet na tvorbě příští legislativy. My jsme rozhodně proti tomu, aby voda podléhala pravidlům konkurence, logice trhu. Voda je podle nás omezeným statkem, omezeným bohatstvím lidstva. Je nezbytná pro přežití druhů a ekosystému a proto musíme vyloučit vody, tedy služby související s používáním vody ze směrnice o koncesích a je nutno přijmout jasnou politiku v oblasti stanovování cen a poplatků, Je nutné, abychom respektovali a chránili tento společný statek v zájmu příštích generací. Takové je stanovisko výboru regionu. Já vám děkuji, že jste si toto stanovisko vyslechli. Vielen Dank. Děkuji. A nyní bych rád předal slovo panu Godrianovi, který je místo předsedou výboru občanů. Prosím ho, aby nám poskytl schnutí závěr. Prosím. Děkuji. Eh, já si myslím, že celá řada z vás řekla, že se tady účastní historické události a ta událost opravdu je historická. Je to poprvé, kdy Evropská občanská iniciativa překročila eh, práh počtu podpisů a eh, prosadila své téma na pořad jednání Evropské unie. Jde tedy o historický okamžik i o historický okamžik pro účastnickou demokracii v Evropě. Evropská federace odboru veřejných služeb se spojenectvím celé řady dalších organizací organizací, jako jsou organizace proti chudobě, mládežnické organizace, organizace pro práva žen, ale také městské, eh, mě, městské zprávy, obecní zprávy a tak dále. Ti všichni se připojili k naší kampani a já vám všem děkuji za podporu. Lidé, kteří podporovali naši Evropskou občanskou iniciativu pro právo na vodu a e, hygienu, zcela jasně žádali e, Evropskou komisi, aby přišla s legislativním návrhem, e, který by implementoval právo, lidské právo na vodu a hygienu podle usnesení Evropské unie z roku 2010. Podle nějž mají lidé právo na čistou a cenově dostupnou pitnou vodu. Tento princip by se také měl stát klíčovým kamenem eh, vnější rozvojové pomoci eh, celá řada eh, kolegů a europoslanců tu zdůraznila pozitivní přínos toho přístupu k vodě i ve zbytku světa. Mnoho našich přívrženců také požaduje, aby zpráva e, zásobování vodou nepodléhala pravidlům vnitřního trhu a aby e, dodávky vody nebyly liberalizovány. A to, že e, komise říká, že za pět let se něco stane nebo nestane, tak to nestačí. My žádáme jasný legislativní závazek v tom smyslu, že e, voda a hygiena nebudou v Evropské unii e, liberalizovány. A to neustále zdůrazňujeme. My nechceme, aby Evropská komise podnikala v tomto směru žádné iniciativy. To si myslím, že je naprosto jednoduchý a přímočarý požadavek. Voda e, není zbožím e, jako každé jiné, voda je veřejným statkem, e, voda je život, což nám ukazuje webová stránka generálního ředitelství pro životní prostředí. Je to přirozený monopol a vzácný zdroj, který je třeba chránit i pro budoucí generace. Naše Evropská občanská iniciativa má za cíl, aby bylo aby voda a hygiena byla uznána jako nezbytnost pro život, eh, životní prostředí a naše ekonomiky. Eh, iniciativa Právo na vodu eh, získala neuvěřitelnou podporu milionů lidí z celé Evropské unie, kteří se účastnili odborových schůzí, chodili na, do, do supermarketů, na radnice, na tržnice, aby sbírali podpisy, což je tak což je také potřeba přiznat, že těmto lidem patří uznání. Stejně tak dalším podpůrným organizacím eh, děkuji moc krát za podporu a děkuji všem eh, občanům, kteří se k iniciativě připojili. Eh, myslím si, že diskuze také jasně ukázala, že nyní je na řadě Evropská komise, aby jednala. Má nyní příležitost ukázat, co, to, co my si myslíme, že Evropská unie by měla být, tedy pozitivním eh, projektem, eh, který by měl něco udělat pro tuto generaci i pro budoucí generace. A komise má možnost toto udělat. A myslím si, že mohu hovořit za všechny signatáře naší iniciativy, když řeknu, eh, komise, nesklamte nás. Nesmíte selhat, musíte jednat. Musíte jednat podle našich požadavků. My jsme eh, zahájili eh, dnešní zasedání tím, že eh, mnoho lidí, mnoho poslanců tu řeklo, že máme důvod k oslavám. My se domníváme, že sice máme určitý důvod k oslavám, ale skutečným důvodem k oslavám by bylo, kdyby e, komise opravdu něco e, udělala z požadavky občanů, kdyby na ně reagovala. A potom můžeme říci, že Evropská občanská iniciativa je nástrojem účastnické demokracie a ne jenom něčím, co si můžete takto smést z ramene jako nějaké smítko. Takže prosím, jednejte v komisi. Burdianovi za jeho závěrečné prohlášení a nyní předám slovo místo předsedovi Evropské komise na jeho závěrečné prohlášení a také, aby mohl pohovořit o věcech, které přijdou. Já doufám, že to bude ještě před Mezinárodním dnem vody, který se slavíme 22. března. A já jsem se doslechl, že do 20. března má komise předložit jistý návrh. Prosím. Děkuji, Matiasi. Děkuji vám všem, kteří jste se dostavili v tak hojném počtu. Rád zopakuji, že si velmi cením úsilí pořadatelského výboru a také toho, že ty výsledky iniciativy, která byla tak rozsáhlá, jak geograficky, tak početně, že prostě byla zařazena na pořad jednání. Ta debata byla velmi intenzivní, velmi dlouhá. Já jsem opravdu velmi naplněn, protože prostřednictvím této debaty se ukázalo, jak eh, iniciativa, jak tato iniciativa skutečně položila toto téma na jednací stůl Evropské unie. Hodně jsme o tom diskutovali v komisi, teď také v Evropském parlamentu. A já bych vám rád řekl, že samozřejmě pro mé kolegy i pro mě osobně to bylo velmi důležité setkání, abychom se dověděli, jaké je vaše stanovisko, jaké jsou detaily na jaké části kladete největší důraz. Slyšel jsem Jana Viléma, jak na nás apeluje, abychom jednali a já vás mohu ujistit, že jednat budeme to náležitým způsobem, protože stejně jako vy jste dodrželi všechny pravidla, tak i my uděláme tež. To znamená, že teď musíme vydat své sdělení, budeme analyzovat všechny aspekty protože by nebylo seriózní, kdybychom vám dnes eh, předložili závěry. My si musíme nejdříve všechno vyslechnout, podívat se na všechny aspekty, na všechny jednotlivé odbočky i na věci, které musíme dodržovat ohledem na evropskou legislativu. A nakonec eh, do 20. března tedy předložíme to sdělení. Dovolte, abych zdůraznil určitá fakta, která jsou pro mě také velmi důležitá. Slyšel jsem jasně tu vaši výzvu, že je třeba ještě více uznat vodu jako lidské právo. Otázka je, jak to uvést do praxe, jak tomu zajistit náležité pochopení všude v Evropské unii. Slyšel jsem také, že požadujete, abychom jinak orientovali svou rozvojovou politiku, svou politiku sousedství a já vás mohu ujistit, že hodně v této věci jednáme a přemýšlíme také nad tím, jak jednat ještě lépe. Také beru v úvahu tu vaši výzvu lépe si vyměňovat zkušenosti a zajistit také transparentnost všech vodohospodářských podniků všude v Evropské unii. Pro občany je důležité, jakým způsobem tyto podniky fungují, jaké mají zisky, co s těmi penězi dělají. A zda skutečně poskytují odpovídající služby za tyto peníze. To pro komisi nebude jednoduché vypracovat odpovídající sdělení, protože ta vaše iniciativa je velmi široká. Museli jsme pozvat 12 různých generálních ředitelství. Budeme je muset eh, vyzvat, aby vyhodnotili ze svého hlediska, jak můžeme přistoupit k té vaší iniciativě. A já vás mohu ujistit, eh, že to opravdu v dobré víře všechno uděláme. Pokud jde o pár konkrétních záležitostí, které zde zazněly, dohody o volném obchodu. Myslím, že už jsme o tom diskutovali dopoledne, ale zopakuji to i na tomto místě. Pokud jde o služby veřejného zájmu tak, nebo obecného zájmu, tak Evropská komise se dává vždycky velký pozor, aby to bylo součástí jednacího mandátu a dáváme pozor na to, jakým způsobem se o tom jedná s našimi partnery. Už jsme to prokázali mnohokrát v minulosti i při jednání s Kanadou. Pokud jde o investiční doložku, tak eh, někteří z vás o tom hovořili. I zde si myslím, že komise reagovala poměrně pozitivně a komisař de Kucht uspořádá veřejnou konzultaci v této věci ve velmi blízké budoucnosti. A také musíme najít rovnováhu, jakým způsobem jednat, jak mít dobrou vyjednávací pozici a zároveň jak informovat občany a národní parlamenty o probíhajících procesech. Pokud je o téma, které zde několikrát bylo zmíněno především ze strany řeckých poslanců, já to plně chápu, týkalo se to trojky, Víte, jak byla trojka vytvořena, víte, že to byl nástroj k řízení krize a víte také, jak velký je rozpočet Evropské komise a také víte, kolik peněz bylo třeba k tomu, aby byly rozběhnuty různé finanční programy v Evropské unii. Je mi líto, že když se hovoří o politické ceně, kterou je za to třeba zaplatit, tak je pouze na Evropské komisi, aby to udělala. A já si myslím, že to není spravedlivé. Kdyby se do toho nezapojila komise, tak situace v mnoha zemích by byla mnohem horší. Já vás ujišťuji, že my jsme za Řecko bojovali od začátku až do konce a často to není z vaší strany uznáváno. Já jsem v uplynulých měsících několikrát navštívil Řecko a to velké úsilí Řecka na mě udělalo opravdu velký dojem. Byli jsme informováni o tom, jakým utrpením řecký lid prochází, ale konečně jsem viděl, že se situace obrací k lepšímu. Irsko se vrací na finanční trh, Španělsko překonává své problémy s bankovním sektorem, Portugalsko se mnohem lépe daří ve vývozu. Mnohem lépe než v posledních letech. Takže bych rád řekl, že se zdá, že konečně se dostáváme do lepší situace a já doufám, že to tak bude pokračovat a že to občané jasně pocítí. Pokud jde o břidličný plyn, já jsem se jist, že všichni, kteří jste odborníky v této věci, jste zaznamenali, že jsme vydali doporučení o břidličném plynu. Bylo to součástí našeho energetického a klimatického balíčku, který jsme přijali před několika týdny, kde jsme jasně řekli, jaká jsou minimální kritéria pro ochranu životního prostředí. A také jsme se rozhodli, že v této chvíli budeme velmi pozorně tento proces monitorováte a také v jasném souladu se subsidiaritou to ponecháme na členských státech, zda chtějí provádět průzkumy nebo ne. A potom v poměrně krátkém čase budeme provádět hodnocení, aby se zjistilo, jakým způsobem byla tato technika použita a jaké to mělo ve skutečnosti dopady na životní prostředí. A na závěr jedna věc, na kterou bychom podle mě měli být eh, hrdí. Někteří z vás eh, říkali velmi jasně, a já bych to rád také zdůraznil. My jako Evropská unie jsme světovými lídry, pokud je ochranu životního prostředí a na to musíme být hrdí. Máme nejpřísnější ekologické normy na světě a to je díky vaší práci, díky práci Evropského parlamentu, díky tomu, že Evropský parlament vždy zaujímal velmi jasné stanovisko, pokud jde o ekologickou politiku, o ochranu životního prostředí, o požadavky na ochranu životního prostředí. To si myslím, že je věc, na kterou bychom měli být hrdí a komise chce i nadále být v této pozici, chce být vůdcem, pokud jde o kvalitní a náročné politiky na ochranu životního prostředí. V příštích měsících budeme muset velmi často bojovat s tím, že zde bude tedy pokus vrátit některé kompetence zpět na národní úroveň a udělat krok zpět, někdy se vrátit o několik desetiletí. Víte, jak je to důležité abychom měli spolupráci, harmonizaci na tak malém kontinentu, jako je Evropa. A bude to také důležité téma předvolební kampaně. Děkuji. Ich möchte mich abschließen. Na závěr bych chtěl poděkovat iniciátorům první úspěšné evropské občanské iniciativy jako první paní Anne-Marie Pereč, která je předsedkyně výboru občanů a děkuji také místopředsedovi komise. Bez něj, bez něj bychom neměli vůbec žádnou občanskou iniciativu s tak širokým přístupem k účasti také online. To samozřejmě podpořil také parlament. Má velkou prospu protože tady se jasně vyjevilo opětovně, jak citlivé to téma je. Přístup k čisté vodě a sanitárnímu základnímu základním službám i právě z kontextu vyjednávání o dohodě o volném obchodu s USA. Mám tady, tady takovou prozbu na Evropskou komisi, aby vždy toto měla na očích. Již několikrát parlament odmítl dohody. Voda geneticky upravená kukuřice a další věci. Toto je důležité pro spotřebitele. A je to několik témat, kde momentálně komise provozuje jinou politiku. Já prosím, abyste to takto si z tohoto našeho setkání odnesli. Já budu informovat předsedu parlamentu o dnešním slyšení, také o cílích, cílech, které zde byly dnes prohovořeny. A Děkuji mnohokrát eh, službám po mé pravici, po mé levici, komisi parlamentu. Zde, dnes zde byl i zástupce rady, či asi nebyli, abych si přál při další reformě smlouvy, aby zde nahoře mezi námi seděl i zástupce rady, protože pan Šeščovič eh, částečně tady vlastně si odnesl kritiku, a já si myslím, že, ta, že by bylo bývalo důležité, aby tady rada byla, že chci, rád bych tedy, aby ve smlouvách bylo obsaženo, že je důležité, aby veškeré tři instituce tady byly zastoupeny a uh, odpovídaly na otázky. To já chápu pod pojmem přímá demokracie, ale dnes jsme měli skutečně historickou událost, první úspěšná občanská iniciativa. A já ujišťuji iniciátory této iniciativy, že parlament velice dobře bude sledovat to, jak eh, Evropská komise přistoupí k této první iniciativě. A my máme také právo na zprávy z vlastního podnětu, které se mohou věnovat eh, tématům, které si vybereme a které mají také konkrétní dopad potom. A v nejhorším případě my eh, půjdeme touto cestou. A já si myslím, že jeden milion 900 tisíc eh, naspíraných halasů, toto je zcela jasný signál a hovoří velmi jasným jazykem. Z tohoto pohledu vám ještě jednou děkuji. Prosím, pane místo předsedo, zohledněte, co jsem řekl. A právě jsem dostal informaci, že náš host, kterému se nevedlo zdravotně dobře. Slyšel jsem právě, že je mu lépe. Jsem velmi potěšen touto zprávou, protože jsme, myslím, byli na chviličku všichni v šoku. Já děkuji všem účastníkům dnešního setkání a prosím, odneste si sebou veškeré informace, které jsme dnes tady zde probrali. Přeju vám šťastnou cestu domů a ještě jednou všem mnohokrát děkuji.